Good morning, um, everybody. Dobré ráno, dámy a pánové. Zejména zde vítám naše hosty z bulharského předsednictví. Jako vždy proběhne prezentace předsednictví rady a jeho programu. Je zde s námi jako host pan Emil Karanikolov, ministr hospodářství a pak je tady také pan Ivajlo Moskovský, ministr dopravy, informatiky a komunikací. Já vám, pánové, dám rovnou slovo. Prosím o prezentaci vašeho programu. Уважаема госпожо председател Ван Босют, уважаеми členové na Evrop... Vážená paní předsedkyně, vážení europoslanci a europoslankyně, milí kolegové, chceme vám poděkovat za tuto příležitost prezentovat nám, prezentovat vám své priority jakožto předsednictví rady. A také co se týká významu spolupráce s Evropským parlamentem a pozitivním rozvojem politiky jednotného trhu. Rád bych rovněž využil tuto příležitost k tomu, abych poděkoval estonskému předsednictví a Evropskému parlamentu za kvalitní spolupráci do posud a za dobré výsledky, jich jsme dosáhli. Věřím, že v duchu kontinuity pak budeme pokračovat eh, v této dobré spolupráci eh, v rámci celé trojky předsednictví. A to jak v Radě, tak s Evropským parlamentem. V tomto roce slavíme 25 let existence jednotného trhu. Čtyři svobody pohybu jsou pak nejlepším příkladem, proč evropský projekt jako takový potřebujeme. Výhody pro evropské občany, firmy a celou Evropskou unii jsou stále patrnější v posledních letech. V minulém roce Eh, jsme skoncovali s roamingovými poplatky, přijali jsme důležitá opatření pro překonání zbylých překážek pro jednotný trh, včetně mimo jiné geoblockingu a v otázkách přeshraniční přenositelnosti online služeb a mnoha dalších. Vytvořili jsme podmínky pro lepší spolupráci orgánů na ochranu spotřebitele, a v rámci lepší ochrany občanů jako takových a životního prostředí v souvislosti s homologací a dohledem nad sektorem motorových vozidel. Zároveň však politický vývoj v posledních letech ukazuje zcela jasně, že je potřeba dále reformovat a vyvíjet, tedy rozvíjet vnitřní trh. V neposlední řadě je také potřeba zajistit lepší komunikaci s evropskými občany. Výzvy, před kterými naše společnost v dnešní době stojí, rychlý technologický vývoj, který způsobuje výrazné změny v hospodářských vztazích a zbývající překážky v oblasti dopravy a přeshraničního obchodu si žádají aktivní politickou angažovanost a politiku, která bude blíže každodennímu životu evropských občanů. Bulharsko je jedním z nejmladších členských států EU. Přebíráme předsednictví Rady v rozhodný okamžik pro Evropskou unii. V okamžiku, kdy je o to více potřeba spolupracovat a dát novou sílu projektu integrace. Je nám jasné, že šest měsíců není mnoho, ale jsme přesvědčeni Evropané, a jsme velice ambiciozní v tom, že chceme přispívat k rozvoji EU, včetně rozvoje jednotného trhu. A to tím, že budeme chránit to, čeho jsme dodnes dosáhli a že budeme přispívat k budoucím politikám a řešením, jaká můžeme navrhnout společně pro evropské občany. Ale zároveň jsme ve svém přístupu k předsednictví realističtí. Uvědomujeme si, jaké máme výhody a jaké máme nevýhody. Zavazujeme se být tím takzvaným honest brokerem, tedy tím upřímným zprostředkovatelem pro nová řešení v Evropě. A to je přístup, jakým se hodláme řídit v rámci spolupráce s Evropským parlamentem. Uvědomujeme si roli europoslanců a europoslankyň jakožto přímých zástupců a zástupkyň evropských občanů. Kromě toho chceme také pracovat na kontinuitě a trvajícím úsilí v rámci úspěchu evropského projektu. protože evropská integrace je výsledkem naší spolupráce. Jednotný trh bude naší hlavní prioritou. Naším cílem je posílit důvěru jak občanů, tak firem, evropský, eh, evropských občanů, kteří od nás očekávají, že budeme jednat. Čím víc bude jednotný trh přispívat eh, k reálným hmatatelným výhodám pro spotřebitele a pro firmy, které chtějí růst a inovovat, tím lépe na tom budeme. Náš jednotný trh je největší nadnárodní trh na světě. A musí reflektovat i globální kontext eh, v rámci ekonomických trendů, které se týkají toho přechodu na ekonomiku diferenciovaných produktů, e, směrem tedy od e, běžných e, pouze velkoškálových ekonomik. Je potřeba zohlednit zbývající bariéry na jednotném trhu a možná narušení trhu v oblasti zboží i služeb a v oblasti čtyř svobod pohybu. Zároveň s tím zejména v kontextu digitálních technologií a digitální revoluce, se jednotný trh vyvíjí velice dynamicky. Jeho další vývoj si žádá, abychom byli schopni přizpůsobovat eh, adekvátnějším způsobem právní a ekonomický rámec. A v tomto všeobecném kontextu, eh, také v rámci toho, že připravujeme nový víceletý finanční rámec a související politiky, je jedním z našich hlavních cílů pokročit v oblasti finalizace eh, jednotlivých opatření v rámci těch obou strategií pro rozvoj evropského jednotného trhu. Toto je výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. A proto mi dovolte eh, zaměřit se na opatření v rámci strategie pro digitální jednotný trh a jednotný trh jako takový přičemž naše předsednictví bude pokračovat na práci na jednotlivých iniciativách v rámci těchto dvou strategií. A v tomto kontextu mi dovolte zdůraznit, že považujeme za velice důležité zlepšit funkčnost jednotného trhu v oblasti služeb. Vzhledem k hospodářskému významu sektoru služeb pro celou EU, jak jsem řekl, toto je sektor zodpovědný za velkou část HDP a za velkou část e, celkové zaměstnanosti v EU a v jednotlivých regionech. Proto e, přehodnocujeme priority jednotlivých součástí tohoto balíčku. Naším e, záměrem je zahájit třístraná jednání a dosáhnout dohody s Evropským parlamentem ve věci těchto iniciativ v rámci balíčku, a to zejména u těch, kde už máme stanoven všeobecný přístup v radě. Tedy jde o tu kontrolu proporcionality v rámci těch regulovaných profesí, a také jde o návrh eh, pro eh, jaksi proceduru notifikace. Tato opatření by usnadnila lepší aplikaci a implementaci směrnice o službách a eh, zlepšilo by a také fungování jednotného trhu v oblasti služeb. I nadále pak budeme pokračovat na práci na návrzích tzv. e-card a budeme s velkou pozorností sledovat jednání zde v Evropském parlamentu. Ehm. Bez ohledu na to, že zatím nemáme uspokojivá řešení pro některé ty technické, ale i ty politické otázky v rámci toho eh, systému e-card v oblasti služeb. Další návrhy, o kterých se budeme těšit na diskuse s Evropským parlamentem, jsou například eh, návrh na takzvanou jednotnou digitální bránu. A na základě všeobecného přístupu rady, který byl schválen během estonského předsednictví, a jsme rovněž připraveni zahájit, třístra, zahájit třístraná jednání a e, tento důležitý návrh přijmout. A to v prvním čtení. Tady jde tedy o digitalizaci eh, služeb státní zprávy v přeshraničním kontextu. Díky mandátu schválenému v prosinci jsme pak připraveni eh, již příští týden zahájit třístraná jednání k návrhu o hnojivech. Zde je potřeba na základě té nastavené velice křehké rovnováhy se zaměřovat na eh, hladiny kontaminantů v půdě, zejména na kadmium, tak, abychom zajistili náležitou ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. Ale zároveň chceme návrh, který bude jaksi umožňovat další rozvoj evropského zemědělského eh, průmyslu. Zvlášť se pak soustředíme na návrh v oblasti hospodářské soutěže, takzvaný návrh ECN+. Zde se zaměříme na vyjednávací mandát a na jednání e, s Evropským parlamentem. A zároveň se zaměříme na oblast smluvního práva. Zde budeme pokračovat v třístranných jednáních, a budeme doufat, že se nám podaří dosáhnout dohody v prvním čtení v Evropském parlamentu na téma smluv o digitálním obsahu. Vytvoření jednotných pravidel pro prodej zboží významným způsobem přispěje k tomu, abychom překonali překážky eh, v oblasti digitálního obchodu a přeshraničního obchodu. A proto se aktivně zaměříme na dosažení významného pokroku v radě eh, v oblasti revize návrhu eh, na prodej zboží. Vítáme eh, záměr Evropské komise zlepšovat vnitřní trh zboží v rámci toho takzvaného balíčku pro zboží, který byl představen na samém konci loňského roku, čímž se zlepší kontrolní opatření národních orgánů a celních orgánů tak aby se zabránilo prodeji zboží nesplňujícího předpisy, což je klíčové pro zvýšení důvěry ze strany zákazníků. To se samozřejmě rovněž týká oblasti eh, zjednodušení, zejména pro firmy a malé a střední podniky, pakliže tyto uvádějí zboží na trh v EU. A buduje to rovněž důvěru evropských podnikatelů. Proto Budeme aktivně pracovat na diskusi eh, nad oběma těmito návrhy v Radě. Zároveň eh, v rámci plánování naší činnosti se těšíme a jsme připraveni začít pracovat eh, na nadcházejících legislativních iniciativách pro oblast vnitřního trhu, které přijdou z Evropské komise, například ty takzvané online platformy, nebo návrhy týkající se eh, nové dohody v oblasti podpory spotřebitelů. Děkuji a těším se na otázky. Děkujeme a tím můžeme eh, dát rovnou slovo panu Ivajlu Moskovskému, ministru dopravy, informatiky a komunikací. Dobrý den, Jutman. Уважаема госпожо председател, Уважаеми членове. Dobré dopoledne, děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Eh, je, jsem opravdu velice poctěn a těší mě, že tu mohu představit priority bulharského předsednictví rady na téma digitálního trhu. Budeme pracovat na následujících oblastech mladí lidé a, a budoucnost, stabilita, zabezpečení a silná a sjednocená Evropa, digitální ekonomika, digitální schopnosti, výhled západního Balkánu a konektivita regionu. Pokusíme se dosáhnout opravdu hmatatelných výsledků ve prospěch silné a sjednocené Evropy, a to prostřednictvím koncenzus, jednocení a o soudržnosti. V rámci implementace programu předsednického tria, tedy Estonska, Bulharska a Rakouska, a také ve spolupráci s vámi eh, budeme dále zpracovávat téma digitální ekonomiky a digitální schopnosti a klást tomuto velkou prioritu. Je opravdu zásadní, abychom dokončili iniciativy v rámci strategie pro digitální trh. Spolupracujeme s našimi partnery, abychom zajistili kontinuitu, která je zapotřebí právě pro ukončení legislativních témat a přejeme si dosáhnout opravdu kvalitních výsledků. Bulharsko začíná s předsednictvím v období, kdy je téma digitální agendy opravdovou výzvou. Probíhá práce na probíhají práce v rozpracovaných tématech a připravují se nové legislativní návrhy ze strany Evropské komise. Na jaře se zaměříme na pokračování v práci a na dokončení jednání, co se týče regulačního rámce pro elektronické komunikace. A doufáme, že tímto učiníme další krok směrem ke gigabitové společnosti spotřebitelé si uvědomují, jaké přináší takový nový rámec hmatatelné výsledky tím, že budeme, eh, půjdeme směrem ke konvergenci těch elektronických eh, zpráv a přejeme si pracovat tak, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a to nezávisle na druhu těch eh, služeb v rámci elektronických komunikacích a jejich poskytovateli v rámci tohoto eh, legislativního rámce se budeme také zabývat geolokací, za sebe prospěch eh, navýšení práv spotřebitelů, také zajištění lepšího přístupu ke službám, a zejména budeme brát v potaz občany a spotřebitele s určitým omezením a postižením. Také zapracujeme na téma eh, nouzové pomoci přípravou nových technologií, dále hlasové internetové služby a jsme opravdu připraveni, co se týče komunikaci, zapracovat na tématu toho plynulého toku dat. To je opravdu důležité, co se týče um, opravdového fungování digitální ekonomiky. Ta je totiž zdrojem zaměstnanosti a proto potřebujeme navyšovat digitální schopnosti. Musíme zajistit, aby opravdu docházelo k svobodnému pohybu těch jiných než osobních údajů. Proto zavedeme eh, jednání, jakmile Evropský parlament přijme své pozměňovací návrhy. V nadcházejících několika měsících se budeme snažit eh, zajistit eh, decentralizované a nediskriminované přístupy ke službám, k, informa- eh, k online informacím, poskytovaným službám. To bude zase další krok, prostřednictvím kterého budeme transformovat veřejnou zprávu v takovou inkluzivní, otevřenou a usnadňující, která bude opravdu pracovat ve prospěch digitálních služeb. A také zahájíme jednání s Evropským parlamentem co nejdříve a doufám, že tímto úspěšně dokončíme jednání. Další klíčová věc v, v oblasti zaměstnanosti, to jsou rovná práva pro osoby s postižením a s různými uh, omezeními. Takže tady hodláme opět uh, hodně pokročit a pokud možné dokončit trialog o Evropském aktu přístupnosti ještě za našeho předsednictví. Uh, myslím, že je třeba ještě říci, že jedi jednou z dalších významných aktivit v rámci digitální ekonomiky je oblast kyberbezpečnosti. Ta je naprosto zásadní v moderní ekonomice a v moderní společnosti má oprav- my ji opravdu věnujeme velký význam a budeme se snažit přijmout obecný postoj, uh, k návrhu o aktu v kybernetické bezpečnosti. Tam se stanovují, stanovuje prostor pro evropské bezpečné kybernetické prostředí a stejně tak rámec pro kybernetické certifikace. Doufáme, že budeme moci důvěřovat internetu a zajistíme bezpečnost prostředí online. Budeme se také věnovat fragmentaci stávajícího trhu. Uvědomujeme si, že naši občané potřebují mít důvěrnost a ochranu svých údajů, když pracují v online prostředí. Takže se budeme snažit eh, zajistit kompromis a rovnováhu eh, v těchto oblastech, co tedy mezi ochranou osobních údajů a mezi technickými aspekty. V průběhu předsednictví zahájíme jednání o takzvaném třetím datovém balíčku, tedy využívání a otevřený přístup k údajům z veřejného sektoru, to je skutečnost. Evropská komise již má iniciativu na přepracování balíčku o užívání informací z veřejného sektoru a příslušných údajů. Na ministerské úrovni se budeme zabývat tím, zda je to přidaná hodnota právě při využívání těchto údajů. Bude tu také nelegislativní iniciativa o umělé inteligenci a robotice a bude to předmětem i závěru rady. Také eh, se budeme zabývat přepracováním eh, eh, legislativy .eu e domény a budeme se věnovat také potenciálu a výzvám internetu a rozvíjení nových technologií. Doufám, že se nám podaří mm, to, aby se Evropa stala lídrem v těchto oblastech. Dále eh, další legislativní návrhy budou předkládány o bezpečných inovativních ekosystémech v rámci platform online v Evropské unii. Tyto iniciativy se zaměří na regulaci iniciativ mezi platformami a podniky a na boj proti, boji proti škodlivému obsahu na internetu. To jsou horizontální záležitosti a jsou výsostně důležité pro evropskou společnost. Dále hodláme zavést rozsáhlé diskuze na úrovni příslušných orgánů na radě. V průběhu evr- bulharského předsednictví také zahájíme diskuzi o víceletém finančním rámci po roce 2020. V příštím finančním rámci očekáváme opravdu specifickou oblast pro digitální odvětví. Má to rozsáhlé i finanční dopady, zejména co se týče digitálních infrastruktur, digitálních schopností, digitální transformace v oblasti služeb a také v té oblasti kyberbezpečnosti. Ehm, hodláme tedy podporovat digitální politiky v Evropě i v oblastech západního Balkánu. Konkrétně tedy ehm, se budeme snažit eh, zajistit eh, přístup eh, pro 4D Eh, přístup k internetu, eh, navýšit rychlost, zajistit konektivitu v regionu a zaměříme se také na implementaci evropských pravidel o postupném snižování roamingových poplatků. Do konce června hodláme, a ostatně jsme eh, připraveni předložit eh, společná evropská řešení. A tady v tom počítáme s opravdu efektivní a plodnou spolupráci s Evropským parlamentem. Myslím, že pokud zůstaneme sjednocení, budeme i nadále silní a já jsem přesvědčen, že, že toto je ten přístup, který Evropská unie opravdu potřebuje. A stejně tak jsem přesvědčen, že opravdovou spoluprací mezi členskými státy dosáhneme kvalitních výsledků ve prospěch jednotné digitální Evropy. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, ještě jsem si poslouchala tlumočení. Takže nyní mají slovo naši poslanci, v první řadě koordinátoři za skupiny, takže v první řadě za EPP pan Šváb. Děkuji, paní předsedkyně. Nikolov. Vážený pane ministře, my už jsme se potkali, už jsme hovořili o balíčku o službě a děkuji také panu ministrovi eh, o jeho prezentaci proto bych chtěl nejprve poblahopřát a popřát hodně úspěchu bulharskému předsednictví. Je to obtížný okamžik, kdy přebíráte předsednictví Evropské unie nejen pro Evropskou unii, ale vlastně také, co se týká situace pro evropský jednotný trh. Proto jsem rád, že jste poukázal na to, že jednotný trh je velký výdobytek, nejen samozřejmě pro Bulharsko, ale pro všechny eh, evropské státy, takže proto bychom měli velmi pozorně a intenzivně se věnovat eh, této otázce, co je zde možno ještě zlepšit. Nejprve jak jste o tom hovořil, co se týká toho balíčku o službách, eh, který připravuje Evropská komise. Je zde také pracovní skupina v rámci rady, která vede odpovídající jednání také eh, v parlamentu se tedy dosáhlo většiny v oblasti e-card, oblasti prostě služeb, protože členské státy ty informace, které se budou muset vyměňovat, no, by ty měly být tedy co eh, nejdůvěryhodnější, ty informace, které potřebujeme na, pro jednotný trh, takže se musíme podívat ještě v jednotlivých členských státech, jak můžeme tento tok informací zlepšit. Myslím si, že relativně u této směrnice bude málo problémů. Těším se na spolupráci s vámi a ještě bych chtěl hovořit o dalším tématu, paní předsedkyně. Když vidíme, že jednotný trh už relativně funguje docela dobře, nicméně může do, je je zde ještě celá řada návrhů na zlepšení, kde se Evropská komise snaží ty poslední, ta poslední odvětví ještě vyjasnit, ještě vyřešit ty poslední mezery, aby se zlepšil jednotný trh a nejsem si úplně jistý, jak to probíhá, ta práce na jednotlivých návrzích v pracovní skupině rady naše kolegyně Mejdel vlastně byla zpravodajkou za parlament a samozřejmě mohli bychom diskutovat do podrobností, ale moje otázka je spíše všeobecná. Jaká je taková nálada v radě? A mm, protože samozřejmě eh, hm, musí na jedné straně vidím, že členské státy jsou relativně skeptické, takže mohli byste udělat takové hodnocení, takovou bilanci, jaká je nálada, atmosféra, jak se k tomu staví členské státy a ta pracovní skupina rady. Uh, Nikola Děkuji Nikola Danti, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat oběma přítomným ministrům, kteří mezi nás dnes ráno přišli a na začátku svého příspěvku bych jim chtěl poblahopřát a popřát hodně úspěchu do bulharského předsednictví. Je to první bulharské předsednictví, je to tedy pro vás novum. Jste jedna z nejmladších členských zemí Evropské unie, takže vám přeji samozřejmě co nejvíce úspěchu. Přebírat předsednictví ve velice důležitém okamžiku. Velký počet eh, legislativních aktů a no, záležitostí, na kterých se už pracuje, budou muset být dotaženy do konce a je potřeba dosáhnout schody mezi radou a parlamentem. Rád bych se zmínil o několika věcech a my jsme připraveni vám zde pomoci. Mám na mysli ten balíček o službách. Kolega Šváb už o tom hovořil. Proporcionalita, notifikace. Toto všechno probíhalo parlamentem. Ostatně snažili jsme se napravit ty chyby, které tam komise spáchala na začátku. Výsledek je dobrý a myslím si, že by se mělo co nejrychleji dosáhnout řešení. Pokud jde o elektronické elektronické kart, ka, elektronickou kartu. My jakožto socialisté se pokusíme posunout tento návrh ku předu, tak abychom vám trošičku ulehčili ten váš úkol, abyste se mohli více soustředit na jiné záležitosti, ale potom jsou zde také další věci. Ten Evropský akt o přístupnosti, to je velice důležitá věc a ostatně my už jsme o tom před několika měsíci hlasovali. V prosinci loňského roku Rada schválila obecný přístup a je mnoho evropských občanů, stovky milionů, kteří už léta čekají na konkrétní realizaci tohoto aktu, tak, aby jim to poskytlo větší a lehčí tedy možnost a příležitost eh, pohybovat se v rámci Evropské unie. Co se týká té digitální části, bych se chtěl zmínit o fake news, falešných zprávách. Víme, že komise pracuje poměrně důkladně na těchto otázkách. Víme, že tyto fake news nejsou neutrální. Všechny mají stejný původ a jejich cílem je zničit, poškodit Evropskou unii. Takže je to skutečně téma, kde bulharské předsednictví musí investovat hodně času a zapojit celou radu, stejně tak, jak už je zapojen parlament a komise na práci na těchto důležitých otázkách nejsme přímo příslušní, co se týká co se týká WebTax, ale budeme se také snažit eh, posunout tuto záležitost. Doufáme, že bulharské předsednictví dá větší dynamiku, tak aby víceletý finanční rámec Evropské unie také napomohl k této situaci. Kybernetická bezpečnost, to je další velice důležitá oblast. A máme zde určité strategické eh, dokumenty, které musíme v nejbližší době přijmout, protože mm, vidíme a konstatujeme, do jaké míry naše systémy jsou křehké a ohrožené. Takže potřebujeme Eh, mít eh, definici roli jednotlivých aktérů, ale také pokročit u certifikace eh, produktů, tak aby byly bezpečnější. Takže zde z vaší strany očekáváme velké ambice, aby se vytvořil regulační rámec, který bude bezpečný a užitečný pro evropské hmm. občany. Děkuji. Thank you. Uh, and then... Děkuji. A nyní za EKR pohovořím já. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat bulharskému předsednictví za prezentaci jeho priorit. Vy jste několikrát řekli, že narážíte na celou, čelíte celou, celé řadě výzev, které musíte řešit během eh, vašeho předsednictví, tak abyste eh, tyto důležité úkoly řešili. Jsem ráda, že slyším, že digitální jednotný trh je jednou z vašich eh, priorit a náš výbor zde hraje skutečně zásadní úlohu. Jsou to specifické priority vašeho předsednictví a my vám k nim blahopřejeme. V našem výboru máme eh, témata, která se týkají celé škály eh, témat souvisejících s digitální agendou. Komise již předložila návrhy, mám na mysli například autorská práva, bezpečnost služeb, a očekáváme ještě návrhy o té platformě, o které jste sami hovořili. Ráda bych se zmínila o některých záležitostech souvisejících s digitální agentou. Pokud chcete řešit stávající problémy, tak potřebujete realistický přístup, ale také spolupráci s institucemi a navázat na estonské předsednictví. Zejména mám na mysli před nákup přeshraničních služeb a obsahu. Mám na mysli také modernizaci pravidel v oblasti nákupu a prodeje zboží v rámci Evropské unie. Musíte zrušit určitou právní nejistotu systému záruky, pokud jde o tyto nákupy a prodeje. Jistě víte, že samozřejmě se blížíme ke konci našeho volebního období a čas na nás tlačí. Takže je potřeba, abychom přijali co nejrychleji řešení a dosáhli schody na těchto věcech. Měla bych dvě konkrétní otázky, které bych vám ráda položila. První otázka. Jak zaručíte, abychom dostatečně pokročili v těchto věcech? Jakou máte metodologii? A potom máte nějaký rozšířený hmm. program na základě pracovních skupin? Protože u některých témat, zejména o těch, o kterých jsem se zmínila, mám na mysli zejména služby a zboží v digitální oblasti. A nyní dávám slovo paní Koradze Bild. Paní Charanzové. Za. Chair and... Děkuji, paní předsedkyně, vítám u nás oba ministry. Za skupinu ALDE bychom vám chtěli popřát mnoho úspěchu a chceme vyjádřit také naši podporu. Je před námi mnoho témat k práci a přáli bychom si, abyste na konci předsednictví tuto práci dokončili. Pane ministře Moskovsky, na vás mám dotaz ohledně toho z těch nejdůležitějších témat kód telekomu. To je jedna z velkých priorit parlamentu i tohoto výboru a jedním, jednou z těch klíčových priorit je dokončení těch Eh, poplatků eh, za eh, hovory na dálku. Kolegyně Parlo tu vyjádřila přání, aby se dokončily tyto práce na těch vzdálených hovorech a zdůraznila to, že Eh, jsou to je to opravdu předmět velkých obav našich občanů. Já bych to řekla jinak, to je dokonce klíč, to po nás lidé chtějí. Hovory uvnitř EU a přílišné poplatky, to je něco, co bychom měli zrušit už od konce poplatku. Je třeba vyřešit tu absurdní situaci, kdy je levnější uh, telefonovat v roamingu, než když ho e, telefonují uvnitř mé země. Z Bereku také vyplynulo, že dodatečné poplatky interhovorů v EU jsou e, téměř stojí, e, jeden cen nebo méně ale zároveň platí na národní úrovni občané a spotřebitele stokrát či tisíckrát více. To není opravdu přijatelné a není to možné dopustit. Já se omlouvám, nebyla jsem tu na úvodu vašeho projevu, ale opravdu apeluji, aby se toto téma uzavřelo. Všichni to očekáváme od vás a e, opravdu bych chtěla, abyste se zavázali, že tyto poplatky skončí společně e, s závěrem vašeho předsednictví. Děkuji a nyní paní Koraca byl. Děkuji, Aneli. Také já bych chtěla přivítat eh, pány ministry. Děkuji za to představení priorit. Je to velice slimné a povzbuzující v rámci otvírání toho jednotného trhu, digitálního jednotného trhu. Takže mám dotazy na oba dva. Je tu opravdová politická naléhavost do určité míry znovu nastavit tu časomíru a dát tu digitální oblast eh, a je digitálně jednotný trh zase na prioritní místo eh, politické agendy. Myslím, že ten obecný obrázek, který tu máme z Evropské komise, je sociální pilíř, využívání e, prostředků daňových poplatníků, to je dobré, ale e, ten opravdový potenciál při odstraňování bariér a té zátěže e, to tak nějak bylo dáváno neustále stranou. Je to opravdový problém jak pro podniky, tak pro spotřebovatele a my apelujeme eh, na komisi, ale komise to pořád tak nějak rozmělňovala, říkala, že to nemá správné eh, postupy, eh, že členské státy neimplementují, takže ta implementace je problémem hodláte vy opravdu svolat na ministerské úrovni příslušnou radu a věnovat se tam prosazování legislativy? To je můj klíčový dotaz. Za druhé, velice mne potěšili, že jste zmínili ty elektronické karty. Já jsem stínovou zpravodajkou a je to důležité pro otvírání elektronického trhu. Andreas tady již pokázal, že existuje tady návrh a existují administrativní překážky i regulační, ale i tak je to pořád dobré, protože již 20 let ten eh, legislativní text o mm, eh, digitální tu není implementován. Existuje tu jakási zvláštní slepota, pokud to tak mohu nazvat. Stále se tu neimplementuje princip země původu Zjednodušuje se to, zjednodušuje to život malým a středním podnikům, aby byli schopni vědět, jaké jsou požadavky v těch digitálních platformách. Není tam zapojeno žádné přidání nákladů, žádná zátěž, proto aby mohli fungovat v jiných členských státech. Je to dobrovolné a tak dále a tak dále, takže já doufám, že budeme schopni zapracovat i na těch notifikacích a na těch testech proporčnosti. Také mne potěšilo, že jste hovořili o svobodném pohybu těch jiných než osobních údajů. To zpracováváme nyní v parlamentu a zase je to významný pilíř pro náš jednotný digitální trh a doufám, že tu budeme mít konsenzus a že naše sněmovna bude dostatečně rychlá, abychom zahájili trialog s vámi. Takže opravdu my pracujeme na jednom z těch témat, o kterém vy tu hovoříte. A já tu mm, zatím jsem ještě to nekonzultovala příliš s kolegy, ale já jakožto zpravodajka jsem toho dojmu, že asi ta, tím hlavním problémem jsou tedy je ta výjimka s veřejným pořádkem. Pokud si přejete rychlý trialog s námi, jednat s členy, které si přejí eh, šířit, eh, tedy zapracovat na tomto tématu i s tou výjimkou eh, té veřejné bezpečnosti, tak můžeme spolupracovat. Děkuji, Maria Grapini. Dobrý den. <laughs> Bună ziua. Mulțumesc mult. Îmi pare rău că am avut... Děkuji, dobrý den. Děkujeme, omlouvám se za pozdní příchod. Já jsem hlasovala v jiném výboru. Blahopřejeme k mm, těm vašim projevům a k projevu pana premiéra ve Štrasborku. My jsme sousedé a tak mohu říci, že Bulharsko znám velice dobře. Navštívila jsem je opakovaně a velice mne potěšilo to, co jste tady, pánové, říkali. Máte skvělé priority, Tedy eh, jsme silní v jednotě, to je i můj slogan, já to říkám hodně v Rumunsku, například ve Varně, když jsem byla také. Má otázka je, jak to celé vnímáte? Skutečně si myslíte, že jsme jednotní v EU? Já jsem eh, byla podnikatelka a přišla jsem do parlamentu plná entuziasmu. A věřila jsem, že konečně zregulujeme eh, vnitřní trh, což je podle mě hlavní věc, co nás drží pohromadě. Pokud bude jednotný trh fragmentován, tak vlastně nevím, jakou moc Unii, že to ještě máme. Takže eh, jak to vnímáte? Myslíte si, že je potřeba všechno urychlit? Samozřejmě chápeme, že máte jenom 6 měsíců, ale pak musí přece také být i kontinuita. Hovořili jste o fragmentaci trhu a já s vámi souhlasím. Hovoříte o konektivitě. Já jsem to řekla na plenárce i na zasedáních výborů. Řekla jsem, že je škoda, že Bulharsko je předsednická země, ale není v šengenském prostoru, takže v podstatě máme takový jaksi dvojí přístup. Já nevím, jak to můžeme propojovat. Hovořilo se o dodatečném rozpočtu pro digitální ekonomiku. Jste schopni ty peníze dostat? Protože ono je hrozně hezké mít cíle, ale pokud na ně nebudeme mít peníze, tak jaký mají vlastně smysl? Souhlasím s tím, co řekli kolegové k těm všem velice důležitým složkám, včetně e-card. Ale to, co kolegové nezmínili, je něco, co se týká e, složek vnitřního trhu, kde je zpravodajem bulharský kolega. Jaký je váš názor na eh, smít? Podle mě je to porušení proporcionality a subsidiarity, takže by mě zajímal váš názor. Hovořili jste také o neomezeném přístupu k online informacím. Jsou země, jako Rumunsko nebo Bulharsko, kde stále musíme eh, hodně dělat pro to, abychom mohli pracovat online. Například ehm, obrana v oblasti eh, obchodu. Já na tomto aktivně pracuji. V nedávné době se eh, v Rumunsku zjistilo obrovské množství padělaného zboží. Já jsem byla zpravodajka pro celní unii. Co můžeme udělat pro to, abychom tyto produkty udrželi mimo EU? Protože jsou to produkty, které jsou škodlivé pro zdraví občanů. Ale jak vidíte, otázek mám spoustu. Zkrátka, přeji vám hodně štěstí a eh, řek, říkám vám, že se můžete spolehnout na naši spolupráci. Jak eh, řekli mý kolegové, blokace je většinou v radě, protože my zde spolupracujeme excelentně. Doufám, že vy pomůžete radě práci trochu urychlit, protože ta rychlost je aktuálně hodně, hodně nízká. Děkuji, Olga Sehnalová. Děkuji za slovo, dobré ráno. Také vás samozřejmě vítám na našem výboru. Chci poděkovat za vaši prezentaci a popřát úspěšné předsednictví. Já jsem si váš program pozorně přečetla i z toho, co jste tady říkali, tak bych jednak chtěla ocenit vaše odhodlání dokončit trialogy, pokud se týká Evropského aktu přístupnosti. Eh, víme, že pozice Evropského parlamentu a rady eh, se v řadě otázek liší, ale doufám, že tím společným cílem eh, je tedy opravdu podstatně zlepšit podmínky podmínky eh, života pro lidi se zdravotním postižením, ale nejen pro ně, samozřejmě i pro starší občany a, a podobně. Eh, to je první oblast. Eh, ta druhá, o které jste vůbec nemluvili, ale přesto spadá do agendy tohoto výboru, to je otázka fungování potravinového řetězce a e, v něm vyskytujících se nekalých praktik. A já bych chtěla pouze připomenout, že to byl tento výbor a Evropský parlament, který e, pracoval na usnesení, e, které bylo přijato už předloni. A v něm se hovoří o tom, že nekalé obchodní praktiky lze výrazně omezit pouze tehdy, bude-li existovat rámcová právní úprava na úrovni Evropské unie, eh, takže stejně jako bulharské předsednictví eh, předpokládám a tedy vkládám do očekávaného návrhu Evropské komise eh, velké jaksi, naděje a doufám, že společnými silami tedy přispějeme k, tím, k tomu, aby rovnováha různých aktérů v potravinovém řetězci byla, byla lepší. A to, co eh, tedy postrádám úplně v programu eh, bulharského předsednictví a pro mě je trošku překvapivě, eh, je problematika rozdílu složení značkových výrobků v rámci vnitřního trhu Eh, protože tento výbor bude v příštích měsících zpracovávat eh, nelegislativní zprávu z vlastní iniciativy eh, a já jsem její zpravodajkou, takže bych ráda bulharské předsednictví požádala o spolupráci, protože samozřejmě vím, že Bulharsko je jedna z těch desítek zemí, kde podobné průzkumy již proběhly, takže my se budeme určitě snažit podívat se na ty výsledky, pořádně je zanalizovat a odpovědět si na otázku, jestli tedy přizpůsobování složení výrobků eh, podle toho, kde se prodávají, je skutečně v souladu s principy vnitřního trhu. Děkuji. Thank you very much. Then, uh, if... Děkuji. Iva Mejda, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit bulharsky. Vážení páni ministři, milí kolegové a kolegyně, je mi velkým potěšením moci vás zde přivítat ve výboru IMKO. Chci vám poblahopřát k velice detailním a konkrétním prezentacím priorit bulharského předsednictví. Jak všichni víte, v letošním roce slavíme 25. výročí existence vnitřního trhu a já jsem přesvědčena, že bulharské předsednictví bude opět přispívat k jeho dalšímu rozvoji v zájmu spotřebitelů i firem, v zájmu dlouhodobých pozitivních změn. Dnes, kromě volného pohybu zboží služeb, eh, eh, osob se zaměřujeme na pohyb také neosobních údajů. Estonské předsednictví v této oblasti dosáhlo velkého pokroku a, mm, jak doufáme, vzhledem k nadcházejícím třístranným jednáním bude spolupráce i s vámi velice úspěšná vzhledem k tomu, že Bulharsko bylo jedním z prvních členských států, který podpořil záměr Evropské komise eh, jak si chopit se iniciativy v této oblasti. Jako jedna z poslanců, z europoslankyň, která na tomto eh, aktivně pracuje, jsem přesvědčena, že toto bude uhlovým kamenem plně rozvinutého jednotného digitálního trhu, který vytvoří významné příležitosti pro inovaci a další rozvoj, zejména pro malé a středně velké podniky, a povede je k růstu a vyšší zaměstnanosti. Co se týče složek, u kterých jsem já s pravodajkou, eh, zmínil už to náš koordinátor pan Šváb, to je tedy ten informační nástroj pro eh, jednotný trh. A já si myslím, že toto by mohl být skutečně významný nástroj pro zlepšení implementace pravidel vnitřního trhu, podobně jako politika ochrany hospodářské soutěže, jakou už máme, podobně jako pravidla pro státní subvence Eh, jsou to všechno eh, nápady, které narážejí na eh, značný odpor. Představa je taková, že bychom zajistili, že se všichni budou řídit stejnými pravidly v zájmu přeshraniční hospodářské soutěže v digitální oblasti. V zájmu spotřebitelů v celé EU. A proto doufáme, že bulharské předsednictví udělá vše, co je v jeho silách, aby podpořilo zájmy spotřebitelů a spravedlivý prostor pro biznis v celé Evropě. Dovolte mi velice stručně uvést eh, několik svých návrhů v oblasti tohoto nařízení. Za prvé, tento nástroj by měl být používán jako nástroj poslední záchrany, aby nepředstavoval zbytečnou zátěž pro firmy. Požadované informace se pak musí vždy týkat konkrétního případu porušení pravidel, Jakékoliv informace, které jsou vyměňovány, musí být vyměňovány v důvěrném režimu a ano, je potřeba zavést pokuty, ale ty nesmí být příliš přísné. Malé a střední podniky by měly mít možnost eh, účastnit se toho systému dobrovolně. To jsou tedy mé nápady k této věci velice, velice stručně. Já vás samozřejmě mohu eh, ujistit o své spolupráci a o spolupráci mých kolegů. Tento výbor byl vždy velice otevřený a vždy hledal ta nejlepší řešení, která budou ve společném zájmu, takže já jsem velice optimistická co do příštích šesti měsíců. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Paní Jakonsári má slovo. Eh, děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla omluvit, eh, jestli se vám moje otázka bude zdát trošičku nesdvořila. Jste? otázka, kterou mi často kladou, a to je tato otázka. Jsou lidé, kteří se domnívají, že volný pohyb je něco velmi důležitého, protože to je jedna z velkých myšlenek Evropské unie, ale tyto lidé se mě ptají, jak je možné, že je potom hodně bezdomovců nebo žebrajících lidí, kteří vlastně se takto volně přemístují z jednoho do druhého státu Evropské unie. A vidíme, že tento jev eh, stále nabývá eh, většího rozměru. Takže toto je obtížná věc, protože lidé, když vidí tento jev, tak říkají, že možná by bylo potřeba do určité míry omezit volný pohyb. A je to tedy něco, co se týká především Rumunska, ale také Bulharska, které zde <laughs> zastupujete. A já bych se tedy ráda zeptala, zda jste něco v tomto ohledu udělali, zda o tom přemýšlíte, jak případně zlepšovat podmínky života těchto lidí, kteří žijí v chudobě. Máte nějaké programy pro zlepšování situace Romů například? Podle mě volný pohyb je opravdu velice důležitý výdobytek. Děkuji. Thank you very much. And then before... Děkuji. A ještě než se dostaneme k posledním otázkám, k otázce pane Gutierreze Prieta, tak bych chtěla požádat, aby si německá kabina zapla eh, mikrofon, protože, jak se zdá, tak eh, při tom posledním projevu nebyl zapnutý. Takže, pane Gutierrezi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat ministrům za to, že se dostavili do našeho výboru. Eh, chceme vám popřát mnoho štěstí v nadcházejícím semestru. Eh, chceme vyjádřit naši spolupráci, ale stejně tak eh, potřebujeme, abyste byli opravdu ambiciózní. Toto legislativní období by mělo hodně pokročit s digitálním jednotným trhem. Myslím, že v parlamentních výborech mm, si klademe opravdu ambicioznější cíle, ale je zapotřebí ještě se tady věnovat určitým otázkám. V posledních třech a půl letech našeho parlamentního mandátu jsme se věnovali digitalizaci. Myslím, že všichni si uvědomujeme, jaká jsou, jaké jsou příležitosti a rizika digitálního světa a v dnešní době si přejeme hlavně e, zajistit bezpečnost jak našim občanům, tak podnikům to po nás vyžaduje občanská společnost, nejrůznější združení, obchodníci a podobně. A také je zapotřebí pokryt ta prázdná místa, která stávající legislativa stále ještě má, nejenom v těch obchodních vztazích, ale také v tom novém tripartitním vztahu, který tu existuje i zprostř- mezi zprostředkovateli online, ale také co se týče zabránění možného padělání výrobku a také když dochází k určitým změnám, řekněme, takových těch pravidel hry. A, a pak je třeba věnovat se um, právní bezpečnosti, ochrany občanů a vyřešit ty otázky falešných zpráv fake news. Tady bychom chtěli vědět, jak to vypadá s možnou legislativou, jakou, jaký postoj k těmto otázkám má konkrétně mm, bulharské předsednictví a Děkuji vám za to, že jste se vyjádřili k otázce investic do nových technologií, protože je pravda, že digitalizace má určitý komponent těch možných nerovností, co se týče mezi jednotlivými členskými státy i uvnitř členských států, třeba ty venkovské oblasti, tam někde se mohou lidé či, eh, cítit tak nějak vyloučeni z toho pokrytí 4G a vnímají tu narůstající rozdílnost, co se týče přístupu k novým technologiím. Takže je zapotřebí dalších investic. A pak tu máme další problém, ne s plánováním komise, ale spíše s ambicí rady, co se týče schválení toho investičního plánu ve prospěch digitalizace. Určitě to budou nové příležitosti pro celou Unii, takže bych chtěl vědět, co si myslíte e, i o této věci. No a v neposlední řadě Evropský parlament asi před dvěma lety, nebo téměř na počátku mandátu, podstatnou většinou schválil zprávu, která požadovala od Evropské komise regulaci Eh, geografických označení nezemědělských výrobků, to znamená takových eh, řemeslnických výrobků, a eh, v rámci těchto to byla taková nekalá hospodářská soutěž s výrobky přicházejícími z třetích zemích. Týká se to také zablokovaného tématu Medinu na Evropské radě. Takže máte nějaký návrh konkrétně tady k těmto řemeslnickým nezemědělským eh, výrobkům a toho, té podpory těch eh, označení původu a značky Made in, aby se opravdu, eh, aby naši řemeslníci mohli opravdu bezpečně vykonávat svoji práci. Děkuji takže jste obdrželi mnoho otázek, mnoho výzev. Vidíte, že členové našeho výboru jsou horliví, co se týče podpory digitálního trhu a nyní bych vám tedy předala slovo, abyste mohli zareagovat. За начало искам да благодаря за въпросите, отправените въпроси, коментари и предложения. На увод bych chtěl poděkovat za všechny ty připomínky, položené otázky a návrhy, které jsme si vyslechli. Já i kolega Moskovský vám děkujeme a opakuji, je to pro nás velice důležité, protože víme, že vy tu zastupujete evropské občany a proto potřebujeme správně nastavit agendu pro Evropskou unii. Takže vás chci ujistit, že všechny otázky, všechny vaše vyjadřené obavy bude předsednictví brát velice vážně a chtěl bych vám za ně tedy poděkovat. Již nyní se omlouvám, pokud nebudu následovat to pořadí otázek, tak jak zazněly, spíše se vyjádřím obecněji. K jednotnému trhu. Tady hodláme přijít s prioritní debatou na úrovni rady. Také si uvědomujeme to 25. výročí od vytvoření jednotného trhu, takže je to pro nás opravdu velice důležité téma. Co se týče nástroje to, té, pro jednotný trh, to je složité, to i na radě, to si uvědomujete i vy. Právní služba rady si myslí, že žádná z těch, žádný z těch právních základů eh, z návrhu komise eh, není vhodný. Očekáváme vyjádření právní služby rady a v tuto chvíli nechceme stanovovat nějaké konkrétní cíle, protože poměrně velký počet členských států tomu není pozitivně nakloněno. Nicméně chci vás ujistit, že budeme opravdu sledovat i tuto vaši debatu a věnovat pozornost všem vašim návrhům k tomuto tématu. Co se týče návrhu k digitálnímu obsahu. Tady bude pokračovat eh, debata i jednání a doufám, že se nám podaří dosáhnout, eh, jedna, eh, dosáhnout dohody v rámci prvního čtení ještě za našeho předsednictví. Další setkání trialogu bude 30. ledna a 27. února a co se týče přepracování návrhu k prodeji zboží, práce na radě byla zahájena již v listopadu loňského roku a dále na tom budeme pracovat. Zase je to naše další priorita a doufám, že se nám podaří nalézt dobrá řešení k tomu obsahu online. Je to prioritní téma. Doufáme, že se zapracuje na obou těchto návrzích zase za kvalitní spolupráce s Evropským parlamentem. Co se týče právního rámce Evropské unie pro porušování celních pravidel příslušných sankcí, to je zase velice důležité téma. Bohužel ale rada se na tomto zatím nezhodla. Zatím tu nevidíme nějakou možnost eh, změn situace na radě. Nevyřešená témata se týkají právního základu, působnosti směrnice, dále téma eh, zodpovědnosti a také metody výpočtu prostředku A e, další zajímavé téma, to jsou ty, ta dvojí pravidla potravin, dvojí pra, e, pravidla pro kvalitu potravin. To je velice zajímavé téma, my e, se tomu věnujeme, sledujeme, jak se komise snaží překonat tento problém. Prozatím členské státy dávají dohromady údaje, abychom měli opravdu dobrý obrázek, abychom mohli zmapovat situaci na trzích těchto dvojích standardů u potravin. A komise se snaží zjistit, zda legislativa, která se nyní uplatňuje, je dostatečná pro vyřešení toho problému. Takže by se měla vytvořit určitá metodika ve výzkumném středisku a tato metodika se pak použije pro analýzu údajů zaslaných ze strany členských států. No a my budeme věnovat pozornost i všem dalším fázím pokud komise zjistí, že je zapotřebí nějakých dalších kroků, tak samozřejmě eh, rada eh, tento apel vyslechne. Také bych vám chtěl říci, že toto bude důležité téma pro bulharského ombudsmana v průběhu předsednictví. Balíček služeb a příslušný návrh týkající se změny testu proporčnosti a postupu notifikace, tak eh, ohledně tohoto návrhu Chci říci, že ano, je to priorita bulharského předsednictví a jsme připraveni zahájit jednání s Evropským parlamentem o těchto dvou velice důležitých právních aktech a doufám, že se nám podaří dokončit práci na nich, tedy eh, eh, služb, eh, ta karta elektronických služeb. O tom budeme i nadále jednat na radě a doufám, že se nám podaří dosáhnout dalšího pokroku. Budeme se snažit najít řešení těch záležitostí, která, které jsou ještě nedořešené a zase doufáme, že budeme kvalitně spolupracovat s parlamentem. Ta eh, geografická ochrana původu těch eh, výrobků nezemědělského druhu. Zase je to velice důležité téma, i když myslím si, že tady to závisí na tom, zda komise bude ochotna a připravena předložit nějaké návrhy v této oblasti. A myslím, že to zazněla také jedna otázka a chtěl bych to zestručnit, abych to nezacházel příliš do detailu, protože tu představujeme obecně naše předsednictví, ale chci vás ujistit, že ekonomika v Bulharsku i v Rumunsku narůstá poměrně rychle. V roce 2017 jsme byli eh, v top 5, rosteme 5,8 ročně a i zájem mezinárodních eh, podniků eh, roste o tyto dvě země, takže si myslím, že se nám daří poměrně dobře. Děkuji vám za pozornost. Уважаеми дами и господа народни представители, Vážené dámy, a vážení pánové, eh, europoslanci a europoslankyně, já se pokusím odpovědět na otázky tak, jak mi byly položeny. Dovolte mi vám nejprve poděkovat za to, že jste toto téma zmínili, tedy děkuji panu Švábovi, paní Korace Bild a paní Majdel. Je to obecně vzato téma navázané na volný pohyb dat. Co se týká volné pohy- volného pohybu dat, jsou zde stále dvě otázky, které nejsou řešeny. Jednak je velice složité rozlišovat mezi toky osobních a neosobních dat. To jsou většinou jaksi toky, které jdou ruku v ruce a proto je velice složité mezi nimi eh, rozlišovat. Také je složité rozlišovat mezi osobními a neosobními údaji. Dále jsme přesvědčeni, že eh, zabezpečení dat eh, není odvislé jen od toho, kde jsou ta data uložena, ale jak jsou uložena. A s tím můžeme provádět výměnu osvědčených postupů eh, ve věci kyberbezpečnosti. Několik takových osvědčených postupů již bylo zavedeno v některých členských státech. My jsme přesvědčeni, že investiční politika a obecně politika, která bude zajišťovat eh, bezpečné ukládání dát, zajistí eh, také snazší toky těchto dat. A proto se zaměříme na zajištění bezpečnosti ukládání dat. Dále budeme úzce spolupracovat s vámi se všemi, abychom přišli s přesnou a eh, akurátní definicí toho, co to jsou osobní údaje a co to jsou neosobní údaje. Jsme přesvědčeni, že eh, takováto spolupráce výrazným způsobem sníží jak ekonomické, tak administrativní zátěže pro firmy, hospodářské operátory, občany, ale i pro správní orgány. Pan Šváb zmínil um, ještě jedno téma. Ptal se, zda si myslíme, že adekvátní úroveň konkurenceschopnosti um, na vnitřním trhu již byla dosažena nebo ne. Ptal se, zda si myslíme, že jednotný trh je dostatečně rozvinut, a nebo zda si myslíme, že je nutné jej dále rozvíjet. My si myslíme, že musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom vnitřní trh posunuli dále, a to zejména digitální jednotný trh. Co se týká eh, digitálního jednotného trhu, myslíme si, že jedna z hlavních překážek pro evropské občany a pro firmy na digitálním jednotném trhu, zejména pro ty, kteří se přesouvají v rámci EU a poskytují služby napříč celou EU, je nedostatek spolehlivých přesných informací ohledně jejich práv a povinností. A také co do jejich příležitostí. Pokud jsou takovéto přesné informace, můžeme dosáhnout zlepšení v digitálním jednotném trhu. Pak je tady eh, také otázka adekvátní přeshraniční konektivity. Nedostatek takovéto konektivity je jedna z hlavních výzev eh, v rámci naší agendy. My musíme zajistit přeshraniční konektivitu. A to tak, abychom zajistili rovný přístup pro všechny občany a všechny firmy, které v EU jsou činí. Co se týká otázky e, přístupnosti, e, o tom hovořil pan Danty a paní Sehnalová, to je samozřejmě téma, které nelze vyřešit tím, že přijmeme jedno konkrétní opatření. Bude si to žádat určitou evoluci tak abychom zajistili rovné podmínky při plné přístupnosti pro všechny občany. Bulharské předsednictví se zavazuje pracovat takovým způsobem, aby si všechny zúčastněné strany uvědomili význam přístupnosti pro eh, miliony evropských občanů, ať už jsou to osoby s postižením nebo s nějakým funkčním omezením. My se budeme snažit najít kompromis, který umožní přístup k produktům a službám ve všech sektorech. To musí být proces nezvratný. Je potřeba zajistit kontinuitu, a to tedy na straně předsednictví, která přijdou po tom našem. A opět pan Danty zmínil otázku dodatečných certifikačních požadavků, dodatečné regulace v oblasti služeb a zboží IT. My jsme přesvědčeni, že takovýto mechanismus by mohl představovat příležitost pro harmonizaci přístupu na úrovni EU a mohla by to být příležitost pro to, abychom se vyhýbali fragmentaci trhu. Naše předsednictví se bude snažit dosáhnout konsenzu na základě řízení rizik, konkurenceschopnosti a zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury. Co se týká otázky paní Charanzové k těm eh, telefonickým hovorům na velké vzdálenosti a regulování poplatků za ně, jsme přesvědčeni, že v tomto ohledu je potřeba provést detailní studii, tak abychom mohli případně zavést nějaké omezení poplatků v této oblasti. Přijatá opatření každopádně musí být proporcionální, abychom zajistili hmatatelné prospěšné výsledky pro naše občany. Takováto regulace se také týká otázky přístupnosti samozřejmě. Komunikace z pevných zařízení, e, to je také e, důležitá věc, e, souvisí to zejména s se staršími osobami a zejména těmi, které žijí ve vzdálenějších oblastech, kde není zajištěn přístup k mobilním technologiím. Proto jsem přesvědčen, že bychom měli a můžeme hledat řešení, které bude výhodné i pro osoby tohoto typu. Co se týká e, otázky zmíněné panem Dantym a panem Gutierešem, e, tedy fake news, fakt je, že my se na toto téma zvlášť soustředíme. Pro nás je velice důležité předložit eh, přesnou definici fake news eh, hned na úvod. Musíme si plně uvědomovat, co to vlastně fake news jsou. Také si myslíme, že eh, je na toto téma potřeba zahájit otevřený dialog. Na jednu stranu je potřeba zajistit svobodu vyjadřování, svobodu projevu, ale na druhou stranu je nutné mít možnost vytvořit filtry, které neumožní šíření fake news. Fake news představují hrozbu pro eh, novou digitální společnost a my se musíme ze všech sil snažit s tímto fenoménem bojovat s paní, k paní Grapíny. Vám bych chtěl srdečně poděkovat za milá slova. Souhlasíme, že je potřeba se zvlášť soustředit na mechanismy financování. Myslím si, že nástroje jako e, nástroj pro propojení Evropy, tedy CEF, nebo nástroj Connected Europe jsou velice vhodné pro dosahování pokroku v oblasti konektivity. Jsem také přesvědčen, že dodatečné mechanismy e, budou vytvořeny za účelem mobilizace potřebných finančních prostředků. Je jasné, že musíme spolupracovat a zaujmout pevné stanovisko. Nicméně takové stanovisko se nám nikdy nepodaří zaujmout, když nebudeme jednotní. Čím více budeme fragmentováni, tím vážnější hrozby eh, se budou pro náš jednotný trh objevovat. Je na čase ukázat jednotu. Pan Gutěreš se pak také dotkl otázky nutnosti zlepšování konektivity. Ano, eh, to je naším cílem. Proto pracujeme eh, na víceletém finančním rámci v oblasti telekomunikací. Rovněž se snažíme dosáhnout plného širokopásmového přístupu, stejně jako přeshraniční konektivity budeme pracovat na zřízení potřebné infrastruktury pro dosažení všech těchto cílů. Při implementaci příslušného plánu, například plánu pro sítě páté generace, nebo pro alokaci rádiových frekvencí, musíme pracovat v souladu s tím, co dělají ostatní členské státy a členské státy naopak um, musí přijímat harmonizovaná opatření a implementovat příslušnou politiku. Řekl bych, že jsem odpověděl na všechny otázky. Pokud jsem na něco neodpověděl, neváhejte mi to sdělit. Thank you. Uh, děkujeme vám, eh, děkujeme vám mnohokrát oběma pánům za odpovědi na zmíněné otázky. Řekla bych, že se všichni shodneme na tom, že vám přejeme hodně štěstí e, při plnění těch ambiciozních cílů vašeho předsednictví. Těšíme se na spolupráci s vámi, s vámi se všemi. Děkuji vám, jistě se brzy zase uvidíme. Díky, že jste přišli. Um, we will start, uh... Takže budeme hlasovat. Jako první je to eh, zpráva eh, schvalování a tržního dohledu nad motorovými vozidly, tedy eh, uzavření trialogu, elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Gargano. So, people, would you like to vote, please? Jestli vás to neruší, tak prosím, prosím hlasujte, buďte tak hodní. Je tady ještě pár lidí, kteří nehlasovali. Konec hlasování. Nefunguje? Your report. Okay, we will, we will redo because there's... Aha, tak musíme znovu. Ještě jednou, jsou tu problémy. So everybody, we will cancel this one, so Pascal, do you... Takže toto, tuto volbu zrušíme. Zkuste tu, eh, to zařízení za sebou. Dan is uw kaart Okay, so we will redo the vote. Takže opakujeme hlasování eh, k té, k té homologaci. Okay, we, we close. Tak, konec hlasování. Je to přijato velkou většinou, takže když započteme všechny, tak 27 pro, 3 proti a 0 se zdrželo. Okay, So, um, with this, uh, we will... Tak a tím se dostáváme k dalšímu hlasování. Návrh stanoviska, zřízení eh, programu pro průmyslový rozvoj v oblasti obrany. Je to cíleno na konkurenceschopnost a inovativnost eh, obraného průmyslu. Takže eh, na začátek návrh 146, to je blokové hlasování, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď kompromisní návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 155, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 158. To odpadá? Ne, hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 172. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Aha, kontrola. Kontrola 172. Takže to je zamítnuto. 12 eh, pro, 20 proti. 173, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 22. Aha, kontrola 173. Konec hlasování. Zamítnuto. Ano, víte, já to odsud ze zhora vidím docela dobře. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 175 odpadá. Aha, takže jdeme na kompromis 3. Ne, 174, aha. 174, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Teď kompromis 3. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď kompromis 3a. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 198, to je blokové hlasování, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? E, přijato. Návrh 217, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 30, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto. 218, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola, prosím, kontrola 218. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 244, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Eh, takže kontrola 244, prosím. Ano, 243 byla stažena. 244 kontrolujeme, ano? Konec hlasování. Je to přijato. Návrh 245. Pro? Aha, tak o tom nehlasujeme. Tak 248, omlouvám se. 248, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato na vrch, na vrch. 258. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 259 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 260 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 261 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Kompromis 10, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 51 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 66. Aha, ne. Kompromis 12 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 66 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 69 pro. Proti. Zdržel se. E, přijato. Návrh 70 a 71 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto, kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď eh, kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 108 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. Kontrola 108. Konec hlasování. Je to zamítnuto. Teď kompromis deva, 19 eh, pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 125 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Takže kontrola 125. -ky. Konec hlasování. Přijato. Děkuji. Eh, kompromis 22 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 134 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 16 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola. Kontrola čísla 16. Konec hlasování. Přijato. Návrh 138 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se. Přijato a teď eh, hlasování o návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Konec hlasování. Přijato. 28 pro, 8 proti, 0 se zdrželo. Děkuji vám mnohokrát jsou... A tím... What, what do you... Vážení kolegové, pokud jste připraveni, můžeme přikročit k dalšímu bodu a tím se týká téma svobodný pohyb jiných než osobních údajů v Evropské unii. Dnes mi připadají dvě funkce, jednak předsedám a zároveň jsem zpravodajkou, což je výtečné. Takže začneme výměnou názoru se zástupci komise. 13. září komise zveřejnila návrh na řízení a nyní tedy proběhne první výměna názoru na úrovni výboru IMCO, tedy první již proběhla na výboru 12. října. Um, Dále jsme tu měli podle pravidla 52 plus i eh, rozhodnutí konference předsedů a nyní je tu s námi eh, zástupce DG Connect z komise Pierce O'Donny a ten nám provede prezentaci hodnocení dopadu a legislativního návrhu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pro nás je velkým potěšením vám představit tento návrh. Takže abych eh, to nijak neprotahoval, chtěl bych říci, že od zavedení strategie pro digitálně jednotný trh je komise toho názoru, že svobodný pohyb dat je naprosto zásadní pro rozvoj Unie. Je to svoboda, takový eh, výdobytek, s kterým zřejmě nepočítali eh, otcové zakladatelé, ale je to tedy napojeno na rozvoj svobodného trhu, na rozvoj datových technologií a vývoj služeb. A vlastně eh, všechno to je, proto všechno je zapotřebí pohybu údajů a technologických inovací. A tady opravdu musíme zajistit, že zmiňujeme všechny ekonomické aktivity. Není to něco, co by se týkalo vyloženě jenom odvětví IKT. Myslím, že to spadá do všeho toho, o co se zajímá tady tento váš výbor, ostatně celý parlament se o to zajímá. Přejeme si větší efektivitu, účinnost, průřezově ve všech průmyslových odvětvích i pro naši společnost. Týká se to veřejných služeb, například moderních zdravotnických služeb, ve prospěch našich občanů. Potřebujeme dávat dohromady nejrůznější data, abychom mohli připravit třeba epidemiologické studie, abychom mohli celkově zlepšit naši zdravotní péči. Takže jsme provedli hodnocení dopadu za spolupráce s celou řadou zúčastněných stran členských států, kde se analyzovala legislativa i eh, ostatní oblasti a měli jsme tedy eh, eh, rozsáhlé konzultace a zjistili jsme tedy, že zpracování, řádným zpracování této datové ekonomiky můžeme ještě o další 4% navýšit evropské HDP. A nyní bych se tedy chtěl přímo dostat k tomu scénáři, který jste popsala, paní předsedkyně. Uh, Tedy komise po určité době příprav 13. Eh, září předložila svůj návrh. V podstatě toho návrhu je to, že členské státy nemohou požadovat od podnikatelů nebo občanů skladovat jejich eh, data eh, na území členských států, abychom překonali tyto překážky pro mobilitu, co se týče lokalizace dát nebo toho, řekněme, zablokování eh, v určitém členském státě, tak si myslím, že co se lokace dat může být opravdu přínosná jak pro jednotlivé občany, tak i pro podnikatele. Samozřejmě jsou tu překážky, ale máme tu i určité možnosti, které se objevují, tedy inovace a benefity pro občany. To bychom měli tedy si uvědomovat, když mluvíme o tomto návrhu. No a nyní k samotnému eh, návrhu. Je poměrně přímočarý Komise se snaží být konzistentní, co se týče zjednodušování legislativy. Je to v podstatě takové opatření, prostřednictvím kterého se bude uh, i zjednodušovat ta míra regulace. Takže v první řadě je to ten princip svobodného pohybu jiných než osobních údajů. Je to krátký návrh, má pouze 10 článků, kde stanovujeme ty principy i ve vztahu k stávající legislativě a ustanovení smluv. Je zapotřebí zajistit určité uh, určitá ujištění, že eh, občané budou mít přístup k datům, pokud budou mít tedy opravdu pověření analyzovat eh, a tyto údaje a je důležité zajistit opravdu důvěryhodnost celého systému. A pak eh, ještě, co se týče vlastně samotné reálnosti, schudnosti tohoto pro, o, návrhu, tak si přejeme rozvinout etický kodex, kterým by se vše samo regulovalo aby se eh, zjednodušilo to přepojování mezi poskytovateli a těmi, kteří eh, poskytují ty údaje, aby se data nedostala do špatných, eh, řekněme, území. A to je zase součástí té flexibility a inovace by nám s tím měla na pomoci. Takže to jsou principy regulace a ještě tu mám další průsvitku o, o obsahu takže eh, v těch eh, nejdůležitějších článcích, nějak mi to tu přeskočilo, ano, omlouvám se, nebudou restrikce pro lokalizaci eh, dan nebo opatření s ekvivalentním účinkem, protože to vyplynulo z hodnocení dopadu, že častokrát tu hovoříme o sekundární regulaci nebo administrativních pravidlech, co se týče například veřejných zakázek, které mají takový účinek, že tu vnucují nějaké eh, lokalizační restrikce je eh, důležité, aby členské státy za určitých okolností mohly lokalizovat nebo omezit tok eh, údajů ve prospěch tedy veřejné bezpečnosti a za respektování smluv. Také tu máme notifikační mechanismy, že by členské státy mohli notifikovat komisi v případě, že hodlají zavést nějaké restrikce a mohou tak činit na odůvodněném základu zase veřejné bezpečnosti, to bez nějakých potíží. A zase, aby e, se splňoval ten princip better regulation, přejeme si e, tento text odlehčit, tak tu máme mechanismy transparentnosti, Myslím, že toto je již velice známo vašemu výboru. Týká se to také těch technických opatření a vylepšení e, vlastně e, jednotného trhu ve srovnání s minulostí. takže to je důležité, e, jsou tu ty požadavky notifikace a transparentnost. A pak, aby se zajistilo, že celý systém funguje řádně, konkrétně co se týče dostupnosti údajů, pokud národní regulační orgány, třeba daňový úřad, bude muset analyzovat účty, tak bude mít přístup, i když to bude ukládáno v jiném členském státě. Takže si přejeme takovou odlehčenou strukturu, ehm, která bude mít určité propojení pro členské státy i pro komisi. No a v neposlední řadě e, tady si myslím, že je dobré se znovu věnovat působnosti tohoto návrhu. Ne, týká se to těch jiných než osobních údajů. Je to velice důležité. Už e, jsme měli e, nařízení o obecné ochraně údajů. Samozřejmě, že to bylo velice důležité, co se týče ochrany osobních údajů. Vlastně legislativa interní vnitřním trhu se tedy věnuje ochraně údajů a proto si nyní musíme uvědomit, že to nebudou restrikce pro lokalizaci, pokud jsou tedy s těmi údaji zacházeno řádně a my si nepřejeme tady přicházet s nějakými pochybnostmi a navrhujeme takové opatření do, pro dlouhodobý horizont, tedy e, e, s odlišením od GDPR. Tu chceme zdůraznit, že se jedná o e, jiné než osobní údaje. A ty přínosy celého toho ty jsem již právě popsal. Takže Působnost eh, celého toho návrhu, myslím, je důležitá. Vyplynulo i pro vás, vyplynulo to i z našeho již prvního setkání. A paní předsedkyně, rád si vyslechnu vaše připomínky a názory. Já vám děkuji eh, za eh, kvalitní prezentaci i za veškerou práci, kterou provedla komise, jak co se týče hodnocení dopadu, tak samotnému návrhu. A nyní si předám slovo sama sobě, jakožto zpravodajce. Myslím si, že toto nařízení je opravdu pilířem, klíčovým bodem jednotného trhu. Jsme na to dlouho čekali a těší mě, že Rada díky výtečnému vedení estonského předsednictví na tom zapracovala a vylepšila návrh komise, což si myslím, že je velice dobrý základ pro práci a doufám, že se nám podaří rychle dosáhnout koncenzu v parlamentu a co nejdříve tedy toto téma dokončit, protože, jak jste řekl, je to jednoduché nařízení, ale zároveň záležitost, která naprosto změní pravidla, dojde k úsporám, navýší se efektivita, postihne to eh, Eh, pozitivně nejen tedy podniky, ale všichni tedy, kteří s těmito daty v Evropě pracují, takže se to týká všech odvětví. Mm, myslím si, že naší povinnosti vždy zjednodušovat, usnadňovat, zajišťovat právní jistotu a mít tu pravidla, která budou odolávat i budoucím časům a nezatěžovat naše podniky dodatečnými náklady. V podstatě se e, tu jedná hlavně o odstranění datové lokalizace. Máme tu poskytnout tedy možnosti, které v podstatě již existují, aby nedošlo k nějakým e, omylům, převést e, jiná než osobní údaje do jiného členského státu a využívat. Je to extrémně jednoduché, například podnikové obchodní bilance Eh, nebo jiné administrativní informace mohou být ukládány kdekoliv, kde je to levnější, bezpečnější a, a také nákladově efektivnější pro tyto provozovatele a už je to nyní možné, nicméně bohužel existují jak administrativní pravidla, tak legislativní normy, pokyny a určité takové vnímání ze strany členských států, která se do toho vněšují nebo to neumožňují. Také panuje milné přesvědčení, že delokalizovat způsob skladování nebo převádění informací nebude bezpečné a tak eh, v cloudové ekonomice to už není pravdou. Je to spíše o tom, jakou bezpečnost máte v daném systému. A nejenom, že by jeden členský stát byl bezpečnější než druhý. A třetí důležité téma je politicky velice důležité. Pokud tyto společná pravidla nezavedeme v EU, která by umožnila toto našim ekonomikám, tak někdo jiný zvenčí EU to udělá. Buď pro nás, ve prospěch nás, nebo proti nám. Takže je to naprosto zásadní, aby i Evropa nadále byla konkurenceschopná. Vnímám tu určité prvky. Za prvé navýšení mobility neosobních údajů, za další tedy, aby orgány mohly, eh, se zajistilo, že budou mít přístup třeba z, z důvodu daňových, nebo prostě ve prospěch veřejných eh, úřadů, aby se toto mohlo skladovat v jiném členském státě. Je to tedy eh, důležité pro zjednodušování a za třetí ten etický kodex, co se týče přenositelnosti údajů, to znamená tedy soukromá eh, soumlova mezi dvěma provozovateli těch eh, cloudových možností. A eh, proto jsem nakloněna tomu závěrečnému rozhodnutí komise, tedy jít cestou ne e, neřízení, ale etického kodexu. Vím, že jsou určité obavy v podnikatelském světě, že budou muset plnit e, v danou lhůtu e, ustanovení toho kodexu a doufám, že se nám podaří společně najít nějaké dobré řešení, aby tedy dále mohla být prováděna kvalitní práce, aby se celý proces nějak nespožďoval co se týče výsledku rozhodnutí členských států na radě, tady eh, bych chtěla nadnést pouze jedno téma, a to je ta výjimka eh, otázky veřejného pořádku, a myslím si, že je důležité, abychom se v parlamentu vyhli eh, tomu, že členské státy budou neproporčně toto používat, aby opět zavedly ty ochranné bariéry pro svobodný pohyb jiných než svob- osobních údajů. To je pro mě klíčový bod a jakožto zpravodajka bych to tedy chtěla Eh, projednávat i na úrovni trialogu, ale samozřejmě v první řadě to projednám se stínovými zpravodaj. A ještě poslední věc, a to je harmonogram. Já doufám, že se nám podaří, nebo v podstatě vám ten eh, časový harmonogram můžu tady eh, nadnést Eh, připravili jsme to za spolupráce se sekretariátem. Já předložím zprávu k překladu na konci února eh, zhodnocení zprávy v druhé polovině března, lhůta pro pozměňovací návrhy 26. března, lhůta pro překlad pozměňovacích návrhů 5. dubna, eh, zvážení pozměňovacích návrhů na výboru konec dubna, Eh, eh, z eh, přijetí kompromisních návrhů polovina května a doufám, že hlasování se nám podaří hlasování na výboru ITRE v květnu, do konce května na výboru v červnu, aby to mohlo přejít okamžitě na plénárku. A doufám ale, že se toho ještě bude moci chopit bulharské předsednictví. Pokud tedy urychlíme celý tento proces na úrovni parlamentu, já se o to maximálně vynasnažím, ehm, za spolupráce s mými kolegy uvidíme tedy, ehm, zda se nám podaří dosáhnout koncenzu. Ještě jedna věc, ehm, nemyslím si, že by byl kontroverzní, vyvstal potom harmonogramu. Ono je zřejmé, že os, na to obecné nařízení ochrany údajů a toto nařízení o svobodném pohybu jiných než osobních údajů jdou roku v roce. A myslím, že je jasné, o čem to tady eh, je, aby se to nepřekrývalo, aby byly konzistentní, proto to zmiňuji, proto vím, že spousta provozovatelů, spousta aktérů tady v tom, ty jsme konzultovali, setkávali jsme se s nimi a vyslechla jsem si uh, Eh, různé názory a jsou tu tedy tyto obavy, takže je důležité aby parlament to vnímal jako dvě odlišná eh, nařízení, ale eh, jsou základem tedy pro ten digitální systém. Doufám, že tady ta kontroverze už dále nebude panovat. A e, děkuji za spolupráci s Tínovým zpravodajem a za SND dávám slovo Kristě a ještě jednou děkuji komisi. Madam Chair, I will switch into Danish. Děkuji, budu hovořit dánsky. Tak for øh, en god præsentation fra EU-kommissionen. Děkuji. Já děkuji za tuto vynikající prezentaci ze strany komise. Volný pohyb ne osobních údajů je za velmi důležitá otázka. Myslím si, že eh, ta, ten návrh, který je zde předložen, je skutečně velice kvalitní. Domnívám se, že z velké části pokrývá potřeby, které existují v současné době. Potřebujeme urychlit ekonomiku založenou na údajích a to je obsaženo v tom návrhu. Takže na úvod bych řekla, že tento návrh eh, socialisté v široké míře podpoří. Skutečně to bude vyžadovat samozřejmě celou řadu pozměňovacích návrhů a zmíním se o některých bodech, kde předložíme pozměňovací návrhy. Musíme diskutovat o definicích. To znamená, co je vlastně jiný než osobní údaj. V návrhu je to negativní definice. To znamená, že tam to, co není přesně vymezeno, je pokryto tímto nařízením. Není, neříkám, že je to špatné, ale myslím si, že musíme ještě debatovat o tom přístupu. Uh, je to dostatečně široké vymezení. Viděli jsme například, že rada se už zabývala tímto návrhem a že tam byly takové smíšené signály. Tam se vlastně uvádělo, že jaké jsou jiné než osobní údaje, osobní a potom ty údaje, kde se to překrývá. Myslím si, že postup v rámci rady není zcela chybný. Když jsou údaje, které se překrývají, tak proč je nepokrýt všeobecným nařízením? Ale Myslím si, že toto je ještě potřeba lépe vymezit. Další věc, kde budeme ještě potřebovat hloubkovou diskusi, to je požadavek ohledně lokalizace údajů. Je to dobrá věc zrušit tento požadavek. V tomto s vámi souhlasím. Nemáme problémy se, se zrušením lokalizace, ovšem za podmínky, že se nezmění článek 5. Jinými slovy, neměli bychom vlastně národním orgánům umožnit všeobecný přístup. Měl by to být určitý motivovaný přístup ze strany e, příslušných orgánů. Nemělo by to být něco úplně univerzálního, nějaký omnibus. Proto by ten článek 5 měl udržet tuto rovnováhu a tady tento bod nám velmi leží na srdci. Vy jste také hovořil o přenositelnosti údajů. To je velmi důležité nejen pro spotřebitele, ale také pro podniky. Já nejsem velký fanoušek a velká faninka tedy samoregulace etických kodexu v rámci podniku. Jednak protože to trvá poměrně dlouhý čas a potom často je to takový ten nejmenší společný jmenovatel, který si vyberou. To je ten problém. Takže řekla bych ano, proč ne vlastní regulace, ale byla by tam potřeba, aby se zavedla určitá revizní doložka, protože do toho nařízení, protože jsou odvětví, která úplně explodují, prostě, která mají obrovský vývoj v této oblasti a za 6-7 let bude možná potřeba zcela revidovat ten návrh a podívat se, jestli dobře funguje, spíš než zavést automatickou samoregulaci. Takže já si myslím, že ta revizní doložka je jaksi nutnost. Vy jste sám říkal, že papí, eh, dokumenty na papíře mizí stále více a a potom ještě poslední připomínka na vás, paní předsedající. Já si myslím, že váš časový plán je skvělý a podporuji ten váš časový rámec. Doufám, že budeme moci pracovat rychle nebo relativně rychle, tak abychom mohli rychle reagovat v, v parlamentu. Samozřejmě je potom potřeba také dosáhnout společné pozice rady. Takže ano, souhlasím paní Koraca Bild s vaším časovým plánem a doufám, že dosáhneme dobrých výsledků. Děkuji. A děkuji za váš příspěvek. Nyní dám slovo Danieli Daltonovi a potom se vyjádřím k vašim připomínkám. Um, děkuji. No, my také vítáme návrh komise a souhlasím s kolegy, že je potřeba cílit vysoko a být ještě ambicioznější co do odstraňování bariér toku neosobních údajů na vnitřním trhu. Souhlasím také s harmonogramem, je potřeba toto udělat co nejrychleji a je potřeba zajistit, abychom zachovali výjimky na naprostém minimu. Myslím si, že požadavky na lokalizaci mají potenciál vážně poškodit růst internetu a digitálních služeb nejen v Evropě, ale i ve světě. Takže musíme jednat a musíme jednat rychle. V tomto ohledu to, že rada dospěla dohody už v prosinci, bylo pozitivní, já tu dohodu vítám, byť si myslím, že na několika místech tomu chyběly ambice. Mám několik otázek na komisi, jak co do návrhu komise a obecného přístupu rady. První otázka je, pokud vím, v článku 2, 2b se odstraňuje eh, sourcing dat veřejného sektoru z rozsahu. Jinými slovy, eh, vlády by nemohly používat Eh, jaksi eh, vlastní cloudový prostor eh, pro určitá data, respektive pokud by chtěli data skladovat externě, nemohli by používat stejné systémy. Vím, že v některých členských státech jsou obavy o ukládání dat ze strany vlády a s tímto do určité míry souhlasím. Nicméně chci se zeptat komise, jak vidí dopady této možné výjimky. Co se týká eh, reportingu, to je klíčová oblast, kde můžeme dosáhnout výrazných úspor, můžeme významným způsobem usnadnit, aby organizace přecházely mezi jednotlivými poskytovateli cloudových služeb. Komise navrhuje, aby eh, průmysl vytvořil takový kodex chování, to zmínili už předřečníci, a Potom se v článku 6 eh, v prvním odstavci hodně rozebírá ten kodex jako takový a co by měl pokrývat například technické požadavky, konfiguraci IT a zálohy. Eh, já jsem se snažil pochopit, jakým způsobem toto vzniklo. Protože já zde vidím určitý problém s otázkou takzvaného future proof, tedy jak eh, životaschopná tato technologie bude do budoucna protože tato legislativa s námi bude několik let a v tom textu pravděpodobně nedokážeme vůbec ani pokrýt, jaká technologie za těch pár let bude. Takže by mě zajímal názor komise. A poté smíšené datové sady. Toto byl problém v radě. Jejich všeobecný postup zahrnuje i možnou revizi do budoucna. Chci se zeptat, jaký je názor komise na závěry, kterých bylo v radě dosaženo. A e, jak to je s těmi jaksi nutně propojenými datovými sadami, kde se plně aplikuje GDPR. Takže tolik na úvod. Těším se na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a na brzkou dohodu. Děkuji. Díky, Danieli, za vysokou míru konkrétnosti už v této fázi. Teď má slovo Dita Charanzová za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajko. Eh, díky komisi za jasnou prezentaci. Dovolte mi zopakovat eh, to, co říkala paní zpravodajka na začátek. Tento návrh je velice důležitý. Je to významný krok vpřed, jak víte, parlament bojuje za tento návrh už několik měsíců. Jsem ráda, že komise to konečně pochopila. Chci také poděkovat estonskému předsednictví za výsledky, kterých dosáhli v radě. Řekla bych, že podle toho, jak známe radu, jsou tyto výsledky skvělé, byť neúplně souhlasím se vším, co v té pozici rady bylo. Možná bych trošku rozšířila tu otázku Dana Doltna, který se ptal velice konkrétně na na pozici rady, ale já mám ještě obecnější otázku. Můžete nám zhodnotit, jak vnímáte ty změny eh, tedy na straně komise co do návrhu rady. Pak ještě několik bodů. Já už jsem to vlastně říkala, jsem ráda, že toto je nařízení. Směrnice by neřešila problémy eh, jednotlivých členských států, které blokují volný pohyb dat. Je nicméně potřeba dále vyjasnit, a zaznělo to tady opakovaně, jaký je vztah eh, s tím všeobecným nařízením na ochranu údajů. V praxi často vidíme, v databázích smíšené datové sady, kde jsou jak osobní, tak neosobní údaje a pokud mm, je zde tato směs, musí být jasné, jaká pravidla budou platit. Má frakce e, stále přemýšlí o tom, jak mm, tuto věc řešit, ale podle mě by bylo jednodušší, aby společnosti vnímaly všechna smíšená data jako data osobní a aby to pak podléhalo té směrnici GDPR k výjimkám. Jsem velice ráda, že se to omezuje na veřejnou bezpečnost. Má frakce bude proti jakýmkoliv pokusům toto dále rozšířit. Zároveň eh, ten zákaz lokalizace dat by se principiálně měl týkat všech rozhodnutí členských států. To lze zajistit eh, pouze pokud budeme mít eh, jednak akty, ale také administrativní rozhodnutí, která budou předmětem notifikace nebo alespoň přeskumu. Velice často eh, v zákonech vůbec nenajdeme eh, doložky o lokalizaci dat, spíše najdeme v eh, dokumentech k výběrovým řízením. Podle mě musí probíhat alespoň určitý dohled nad trhem a musí mít firmy právo komisi upozorňovat na problémy, aby se situace napravovala. Takže mě zajímá komise, jak předpokládáte, že toto bude fungovat eh, v souvislosti s veřejnými zakázkami. A poslední věc, paní předsedkyně, podporuji text v článku 6 k osvědčeným postupům eh, pro to takzvané portování. Eh, opět zajímá mě, jak komise vnímá, že toto bude fungovat s článkem 20 GDPR, kde jsou ty závazky také zakotveny. Tak doufám, že i na straně parlamentu budeme moci působit konstruktivně a že celý ten proces urychlíme, abychom toto důležité téma uzavřeli co nejdříve. Děkuji. Děkuji, Dito, díky za podporu, díky za konkrétnost. Teď má slovo Julia Reda, stínová zpravodajka za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě mi dovolte poblahopřát komisi k hm, podle mě velice dobře napsanému návrhu nařízení. Je podle mě důležité, že to je nařízení a bude potřeba se pokusit zajistit co nejjasnější pravidla. Co se týká výjimek, pro volný pohyb údajů. Já si myslím, že každá taková výjimka, pokud eh, existují určité důvody ve konkrétních státech, proč by se tam něco mělo dodávat, tak by to mělo být dobře vyargumentováno. A zatím jsem slyšela spoustu příkladů, kde vlastně vůbec nedávalo smysl, aby eh, jak si vznikaly ty lokalizační požadavky, takže já bych byla velice opatrná. Nejsem úplně spokojená s článkem ohledně kodexu chování pro portabilitu dát, zkrátka proto, že si říkám, proč je to pouze kodex chování, když eh, tady zaznělo, že by bylo daleko snazší eh, toto modelovat na tom příkladu portability dat, jaká už existuje v GDPR. Rovněž by to eh, významným způsobem usnadnilo otázky smíšených datových sad a upřímně nevím, proč by portabilita dat měla být pouze ku prospěchu prof, eh, jaksi profesionálních uživatelů, když i koncoví uživatelé cloudové služby používají. Takže já si myslím, že nejsnazší by bylo, kdyby eh, ten článek o té portabilitě byl co nejblíže tomu znění GDPR, čímž by se ta celková kompatibilita obou legislativních návrhů výrazným způsobem jak si dokončila, protože v jiných částech už toto máme velice dobře ošetřené. Myslíme si, že k tomu obecnému tématu datové portability je velice důležité, aby ta portabilita nefungovala jen mezi velkými platformami s proprietárními formáty, ale aby zde byly i otevřené standardy, které budeme prosazovat. Nemáme problém s tím, že budeme hodně preskriptivní, v této oblasti, ale je potřeba zajistit, aby to fungovalo pro různé druhy dat a poskytovatelů cloudových služeb. Co do všeobecného postupu rady, myslím si, že je poměrně pozitivní, že zafungovaly tak rychle. Jsou zde určitá zlepšení. E, pokud správně chápu jejich návrhy, nechtějí omezovat portabilitu na profesionální uživatele, to je podle mě krok správným směrem, ale zároveň si myslím, že v některých oblastech eh, ta urychlená práce vede ke konceptům, které tam nemají co dělat. Například eh, ten všeobecný postup hovoří o vlastnictví dat v úvodních ustanoveních, což se podle mě v diskusích používá jako taková metafora, ale není to právní koncept. Komise tu otázku řešila, zda by eh, data měla podléhat jaksi občanskoprávním doložkám. Já si myslím, že to není dobrý nápad a proto si nemyslím, že bychom to měli zmiňovat v legislativním textu, i když by to bylo jenom v bodě odůvodnění. Co se týká rozsahu, už jsem to zmiňovala, definice klíčových konceptů v souvislosti s GDPR je podle mě dobrý nápad, takže co se týká smíšených datových sad, Cokoliv, co nejsou osobní údaje, jak to definuje GDPR, jsou neosobní údaje a v případě smíšených datových sad je možná nejjednodušší aplikovat GDPR na celou tu datovou sadu, protože tam už se hovoří o zákazu toho požadavku na lokalizaci a má tam velice komplexní pravidla o portabilitě dat, takže já si myslím, že pokud ty dva návrhy budeme držet blízko sobě, tak to nebude v praxi působit žádné problémy. Tolik tedy k mým stručným úvodním poznámkám. Je dobře, že vidíme, že tady je hodně konvergence v těch nejdůležitějších bodech a doufejme, že se budeme moci eh, posunout tak rychle jako rada. Eh, děkujeme i vám za tu eh, konkrétnost a než vrátím slovo komisi, aby mohla reagovat, dostane slovo ještě Andreas Šváb, koordinátor za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já nejsem zpravodaj a proto bych rád podpořil to, co jste říkala. Vy eh, podporuji také to, abychom se posunuli co nejrychleji. Dovolte mi zmínit dvě konkrétní otázky. Možná, že to tu debatu zjednoduší. Částečně už o tom bylo hovořeno. Já bych se rád zeptal komise poměrně přímo proč se omezila pouze na, tu, na ten aspekt eh, veřejné eh, bezpečnosti, protože zde jsou eh, další důležité body jako veřejné zdraví a veřejný pořádek, které tam jaksi nejsou. Já chápu, že tady otázka harmonizace, kterou chceme podporovat. Podle mě ale nezmiňujete všechny důležité prvky bezpečnosti, takže to mě zajímá. A za druhé, chci se zeptat, jak se oddělí ta osobní od těch jiných než osobních dat. K tomu se kriticky konec konců vyjadřovali i ostatní kolegové. Děkuji vám. Well, a lot of very... Takže tu zazněla celá řada velice zajímavých otázek a připomínek. Vidím, že už jste se hodně ponořili do této zprávy, což mne těší. A ještě než předám slovo komisi, aby zareagovala, tak bych chtěla říci, že je tu pro mě jedna velice důležitá věc a myslím, že už tu panuje poměrně rozsáhlý konsenzus a to eh, ode všech politických stran, že si nepřejeme více výjimek nebo nadměrnou interpretaci těchto výjimek ze strany rady. Doufám, že si to zástupce rady tady eh, poslechl a že bere velice vážně tuto počáteční, ale velice jasnou zprávu, která zaznívá tady od um, výboru IMKO. A prosím, eh, nyní eh, zástupce komise. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, to je výtečné, že se vám podařilo zajít do takových již konkrétních eh, podrobností a je dobré vnímat podporu tomuto návrhu. Některé otázky mne nepřekvapují, už jsme je zaslechli i na radě, takže se pokusíme v nadcházejících měsících eh, nebo týdnech eh, samozřejmě to vše osvětlit. Něco tu zaznělo ohledně těch smíšených eh, sadách údajů, ty osobní a neosobní. My jsme se tomu věnovali. Ostatně je to realita, konkrétně pro malé podniky, vzhledem k těm zdrojům, které mají dostupné. V mnoha případech skladují data v jejich vlastních počítačích nebo serverech, kde mají jak osobní, tak neosobní údaje. Také to závisí na systémech, které e, využívají ať tedy využívají e, prostředí jiného poskytovatele nebo e, to mají uložené u nich. Nyní tedy eh, rada k tomu má úvodní eh, ustanovení. Eh, komise samozřejmě spolupracuje i s DG Justice, ti jsou zodpovědní za implementace GDPR. A pokud nebude možné rozlišovat mezi osobními a neosobními údaji, tak ochrana pro osobní údaje se pak musí vztahovat i na celý soubor údajů, protože v opačném případě by eh, musí se zajistit tedy eh, toto eh, zajištění údajů. A myslím, že tady někdo nazval takovou negativní definici dat a my bychom tady nechtěli to nějak detailněji rozepisovat. Myslím si, že je třeba vše stanovit velice eh, jasně, nicméně je to částečně zodpovědnost i těch národních eh, orgánů a je třeba eh, zajistit takovou dynamickou definici údajů právě z toho důvodu, že v budoucnu samozřejmě i ta technologie může zase spojit obě ty sady těch údajů, osobní i neosobní. Takže zase musíme být eh, obezřetní, aby jaksi tady ty naše návrhy byly schudné i v budoucnu. Paní Šaldemoze to označila jako takovou negativní definici. Tady máte eh, pravdu, proti tomu se vyjádřila i komise a právě z té blížící se eh, doby zavedení GDPR, tak tu komise zdůrazňuje svůj postoj že bychom nechtěli být takový málo nápomocní, zejména ve vztahu k podnikům, pokud bychom jim eh, eh, jaksi zkomplikovali život i tou otázkou jiných než osobních údajů. Takže se snažíme přijít s tím, co nejlepší z důvodu tedy právní jistoty. Paní předsedkyně, ještě uh, je to otázka také samotného vnímání té problematiky, nejenom otázky nařízení nebo směrnic. Je to důležité pro to, aby i zejména ty menší podniky měly zdroje, aby to bylo pro ně proveditelné, aby to byl takový jenom stručný soubor těch požadavků, aby věděli, jak situaci řešit a pokud ty soubory jsou neoddělitelné, nerozlišitelné, tak je třeba s nimi vynakládat stejně. A Nyní tedy eh, na úrovni výboru IMCO chci říci, že toto je záležitost týkající se ochrany spotřebitele, uplatňuje se po celé EU. Určitě si uvědomujeme, že se bude navyšovat postupně ten tok dat a máme tu tedy text GDPR a víme, že si přejeme, že tedy i ten, ta jiná než osobní data by se měla pohybovat eh, svobodně. Pokud si parlament eh, přeje jít eh, dále v této diskuzi, tak samozřejmě jsme ochotní. Mohou se ke mně připojit i kolegové z DG Justice, abychom na vše mohli reagovat kvalitně. Takže těm dalším datovým souborům. Chci ještě si, že tady nepřicházíme s nějakou novou povinností vůči všem. Nikdo nikoho nenutí. Podniky se sami rozhodnou, kam přesunou své údaje. Budou proto využívat ustanovení evropské legislativy. Pak otázka přenositelnosti ta má také určité propojení k, k textu GDPR. My jsme analyzovali poměrně rozsáhle tu možnost mít regulační opatření, které přijde s určitými povinnostmi pro eh, hospodářské eh, subjekty, aby tady bylo i nějaké, eh, nějaká povinnost, co se týče portability. Nicméně tento návrh byl kritizován eh, z Rady pro eh, regulační dohled. Tento, tato konkrétní část textu byla kritizována nebylo možné prokázat, že by se jednalo o proporční návrh. Takže, jak víme, technologie se rychle vyvíjí, a určitá pravidla, která se stanou normou pro náš průmysl, se, jsou už obsažena v textu GDPR a my si přejeme, aby se to jednoduše uplatňovalo i na jiný druh údajů. A snažíme se mít tu opravdu velice jednoduché nařízení, a snaž, a soustředit se na ten svobodný pohyb, a dát a myslím si, že by asi celý ten proces eh, mohl trvat poměrně déle, mohl by celý proces zkomplikovat. Ten eh, etický kodex už máme například v ochraně dat, už jsme zahájili i diskuze s příslušným oddělením a myslím, že se můžeme v nich ponaučit a pokročit. A ještě chci ujistit členy výboru, Komise již řekla, že samozřejmě budeme revidovat i ten pokrok dosažený eh, při implementaci tohoto samoregulačního opatření. A pokud nebudeme spokojeni, tak z toho eh, vyvodíme přílušné závěry a obrátíme se znovu na radu, aby tedy eh, tato část byla obměněna do budoucna. Ovšem, myslím si, že zástupci průmyslu pochopili to, že to bude tady jejich povinnost a nepřejeme si být nějak přílišně eh, regulační. Myslím, že parlament to chápe. Konkrétně eh, je tu ten kontrast mezi článkem 20 GDPR, ty technické normy týkající se přenositelnosti a to prostě nás vedou k závěru, že se tomu budeme muset věnovat i e, v budoucnu. Máme tu detailní e, studii o přenositelnosti. E, ta bude dostupná příští měsíc a samozřejmě, že vám ji poskytneme, aby obohatila tuto vaši práci. Pak ještě další věc, paní předsedkyně já doufám, že tady neopomínám e, nic. Otázka výjimky e, veřejné ochrany a to, e, kdy, za jakých okolností se toto bude využívat. Zase je to opatření ve prospěch vnitřního trhu, aby tu byla eh, stejná pravidla pro všechny na celé EU. To není požadavek na členský stát, aby odstraňoval nějaké restrikce při převodu, přesunu údajů do třetí země i těch jiných než osobních údajů. A máme tu i eh, bilaterální dohody, i multilaterální dohody s třetími zeměmi, takže tato věc už je tam obsažena prostřednictvím těchto dohod s třetími zeměmi. A v tomto kontextu si myslíme, že vzhledem k té úrovni zabezpečení, kterou máme například v samotném GDPR i e, v této směrnici, tak, e, že členské státy důvěřují té obecné míře zabezpečení když jsme prováděli strukturovaný dialog v té přípravné fázi, tak některé členské státy poukázaly, eh, že jsou tu určitá ekonomická data, která se pohybují po eh, Evropské unii, ale my tu nevnucujeme nikomu nějakou povinnost přesouvat svá data. Samozřejmě, že manažeři veřejných eh, údajů eh, nebo příslušné orgány budou rozhodovat, budou brát hodně v potaz tedy eh, ty otázky, kdo vynakládá, kdo se chápe těchto údajů mimo jejich zemi. Takže jsou tu určité restrikce, členské státy to mohou využívat. Samozřejmě Tady nemám na mysli nějaké vojenské či policejní eh, aktivity, ale my si nepřejeme tu mít celou řadu restrikcí, například v oblasti eh, energetiky. Některé členské státy tu, to tu už uplatňují, ale třeba jaderné elektrárny zase tady tyto údaje, to budou citlivé údaje, ale myslím si, že to všichni asi tomu všichni rozumíme. Takže prostřednictvím toho mechanismu, konkrétně těch notifikací, doufám, členské státy budou činit opravdu rozumná proporční rozhodnutí um, ohledně těchto svých obav. A pak eh, k dalším výjimkám ze smlouvy. To si myslím, eh, bude muset být konkrétně uvedeno v návrhu, například otázka veřejného zdraví. Uh, konkrétně tedy přenos údajů po EU a je důležité si uvědomit, že jsou to jiné než osobní údaje, takže bychom byli velice zklamáni, kdyby se tu objevily výjimky právě i v oblasti zdravotnictví, protože já už jsem v té prezentaci poukázal, jaké tu budou rozsáhlé benefity, když tedy bude existovat těch, ten svobodný pohyb údajů, aby mohlo docházet k rozsáhlým analýzám právě ve prospěch vylepšení nějakých třeba upozornění Eh, v nouzových zdravotnických situacích. Takže potenciálně tu mohou být určité výjimky, ale neměly by být pře- v přehnané míře. Ještě rád bych tedy zodpověděl všechny ty důležité připomínky, které tu zazněly. Eh, text eh, rady k tomu jejich postoj, který se objevil před Vánocemi, který vyplynul z estonského předsednictví. Víte eh, tedy, jak ta práce probíhala. Komise nebyla vyloženě proti tomuto textu rady. Chceme si počkat na vyjádření parlamentu. Ovšem, interně, když jsme toto zvažovali, tak jsme identifikovali určité obavy, konkrétně ve dvou věcech. Za prvé, vy jste to všichni zmínili, to riziko při rozšiřování té působnosti výjimek a druhá pak něko, taková nad, nadměrné vyloučení dat z veřejného sektoru při uh, tom skladování údajů. Všem prospěch modernizace komise spíše povzbuzuje členské státy, aby rozvíjely moderní technologie pro skladování. Ovšem zacházet eh, do takové míry, že se to bude říkat, že všechna, všechny ty údaje z veřejného sektoru mohou být podrobeny požadavkům lokalizace, to je zase něco, co jde proti uh, našim ambicím ohledně užívání, opět nového užívání údajů z veřejného sektoru. Vše, co je napojené na veřejnou dopravu, veřejnou energetiku, veřejné zdravotnické služby a podobně a bude to oblast třeba e, hraniční mezi třemi státy, kde všechny ty tři země potřebují vědět, jaká je situace, tak by to mohlo mít opravdu závažný dopad pro rozvoj, řekněme, moderních eh, řešení pro energetické, environmentální nebo zdravotnické témata. A navíc to svazuje ruce samotným veřejným orgánům. Takže když umožníme, pochopíme, eh, že tu budou mít členské státy určité požadavky na zabezpečení, tak eh, tu možné restrikce budou odůvodněné, ale e, e, nebudou tedy využívány v přehnané míře. Takže to je to, co vyplynulo z takových našich interních analýz na úrovni komise, poté, co jsme si přečetli návrh rady. A e, k tomu zbytku samozřejmě mohu vám poskytnout ještě více informací, ovšem návrh komise je stále platný a opravdu se těšíme na názory parlamentu k těmto před našim předloženým textům. Děkuji zástupci komise. Jakožto zpravodajka bych ráda zhrnula eh, tuto eh, debatu. Ještě chci zopakovat, že jsem potěšená eh, Pozitivně vnímám to, že tu máme takový společný základ pro tuto práci. Je to opravdu zásadní. Jdeme tím směrem, kterým odstraníme fragmentaci a navýšíme to, co je to opravdu opravdové páté, pátý druh svobodného pohybu, tedy jedná se o data a neměníme tím nějak smlouvu, je to zodpovědnost, která před námi stojí. Ještě tu mám několik takových údajů, kromě toho, co nám předložila komise. Hodnota digitální ekonomiky se odhaduje za rok 2016 na nějakých 600 miliard. Je to nárůst o 10% od předchozího roku a do roku 2020 má narůst o dalších 100 miliard. A navíc to vede k novým pracovním místům, činí to Evropu konkurenceschopnější. A některé z těch um, odpovědi komise byly opravdu velice eh, pádné a komplexní. A co se týče těch smíšených eh, sad eh, dat, měli bychom být opravdu tady pokorní, protože my hovoříme o digitální inovaci a mladí, kteří si tady někde dělají hudbu, někde v garážích míchají data a my vlastně ani tady pro ně nemáme v dnešní době řešení, takže snažíme se přijít s něčím, co bude schůdné a odolné i pro ty budoucí požadavky. Zapracujeme na tom tedy. Pak článek 9, kde se stanoví, že ne později než za pět let komise provede revizi nařízení a předloží zprávu s hlavními závěry Evropskému parlamentu a radě. A myslím si, Kristol, že to opravdu bere v potaz i ten váš návrh na tu revizi a na ten požadavek za pět či šest let. Je to tam již obsaženo a je to zapotřebí, protože inovace probíhá tak rychle. Takže um, nechci jenom poukazovat na to, že ty články Eh, to znění článku nebude aktuální za pár let. A ta otázka smíšených sad k tomu nemáme nyní řešení, jak to vyřešit nějakým algoritmem za pár let. A pak otázka veřejných eh, témat, veřejný sektor. Zase musíme se přesunout eh, mentálně z té doby, kdy jsme všechny data eh, skladovali na papíře, fyzicky na papíře a nyní se budou skladovat, budou zpřístupněna z cloudu. Ono těžko se takto přesune, i ta, ten mentální náhled, ale je zapotřeby to změnit. Mohou tu vyvstat nějaké obavy pro oblast veřejného sektoru, veřejného zdraví, ale jsou tu ustanovení eh, toho jednotného kontaktu, toho zpřístupnění. Jenom ještě, abych to tedy všechno urychlila nebo zabránila některým předčasným obavám, my už jsme zavedli konzultace a požádali jsme o právní poradenství o tom, jak eh, sladit GDPR a toto, jak to půjde eh, ruku v ruce společně. Takže se těším i na tyto závěry a doufám, že nám to umožní zase odstranit ty některé opravdu odůvodněné obavy, které tu zazněly. A ještě bych chtěla říci, že eh, komise provedla velice kvalitní studie, i výzkumné středisko eh, parlamentu, takže pokud bude mi někdo zájem, máme tu tedy prezentace. Doufám, že všechny budou eh, k dispozici všem a je, opravdu to obohatí naši práci závěr je velice jednoduchý. Umožme svobodný pohyb jiných než osobních údajů. Já svolám zasedání stínových zpravodů ještě předtím, než představím zprávu na konci února, jenom abych si ujistila, že prostě dáme dohromady do té zprávy i ty zajímavé návrhy ostatních kolegů. Pokud to nejsou další připomínky, tak bych eh, debatu na toto téma svobodného pohybu jiných než osobních údajů ukončila a přesuneme se k dalšímu bodu pořadu jednání a to je zřízení jednotné digitální brány k poskytování informací, postupů, podpory a služeb řešení problému. Spravodlajkou je Marlen Mici za SND. Jenom taková procedurální připomínka. Komise předložila ten balíček v květnu 2017 s legislativním návrhem pro tu digitální bránu a aniž bych eh, to nějak chtěla protahovat, tak Marlén okamžitě předám slovo, aby nám představila svůj text. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se, Mám dnes určité potíže s hlasem. Obdrželi jsme víc než 250 pozměňovacích návrhů, eh, které předložili stínoví zpravodajové a ostatní poslanci. Mnoho z těch návrhů eh, si zasloužíme podporu přičemž eh, je zapracuji do návrhu. Jsem otevřená vůči celé řadě těch myšlenek, jakou stínové, stínoví zpravodajové a ostatní poslanci navrhli. Těším se na diskuze nad nimi a nad návrhy kompromisů v příštích týdnech. Některé ty otázky si samozřejmě zaslouží jaksi větší pozornost nových zpravodajů, to zahrnuje zejména otázku rozsahu a cílů toho Common User Interface. Zahrnuje to přístup k online postupům a také princip pouze jednou, což posílí eh, okolnosti ochrany údajů. Pak také je to otázka jazyků dostupných v těch procedurách, vstoupení v platnost nařízení, přílohy 1 a přílohy 2. Takže toho je opravdu hodně. Jak jsem řekla, celou řadu návrhů mohu podpořit, ale jsou určité návrhy, které si budou žádat politické řešení. Nicméně je zde rovněž mnoho technických pozměňovacích návrhů a protože toto je velice technický návrh, budeme se muset rovněž zaměřit na technickou otázku celé věci a jak a zda to bude fungovat v praxi, to je velice důležité. Jinak to bude pouze zpráva, která bude nástrojem, který v podstatě nebude použitelný nebude proveditelný. A to nechceme. Takže z toho důvodu eh, jsem na technické úrovni vyzvala komisi, aby vyjasnila určité technické aspekty svého návrhu. Myslím si, že to byla dobrá příležitost pro komisi, aby zaběhla do podrobností těch technických řešení, jaká byla připravena pro tuto bránu a zejména pro, ta, eh, pro ten princip pouze jedno. Na základně těchto vysvětlení na základě předložených pozměňovacích návrhů také jsem připravila kompromisy, o kterých je teď samozřejmě logicky potřeba diskutovat se stínovými zpravodaji. Nebudu zabíhat do podrobností, zdůrazním jen několik důležitých bodů pro mě, tedy jako pro zpravodajku. Například je velice důležité, abychom nevytvářeli nový portál ještě kromě těch stávajících, protože to bychom jenom duplikovali. Ehm, nevidím tu eh, jednotnou digitální bránu jako separátní portál. Spíš to vidím jako nástroj, který propojí všechny existující portály a informace a postupy na národní i na evropské úrovni. Za druhé, je velice důležité rozlišovat mezi článkem 5 a článkem 11. Článek 5 zavazuje členské státy, aby poskytovali seznam 13 postupů, což je příloha 2, a to musí být plně disponibilní online. Ty postupy jsou považovány komisí za to nejdůležitější pro přeshraniční činnost pro občany i firmy. Teď, jaké postupy eh, spadnou do přílohy 2 a co znamená plně online procedury? A eh, to, jak o tom budeme jednat, eh, to musí jak si posoudit stínový zpravodajové. Článek 11 je trošku jiný, ten nezavazuje členské státy k ničemu, ale pokud um, se poskytne něco občanům, musí se to poskytovat nediskriminačně i všem ostatním občanům zbylých 27 nebo 26 členských států. Co se tedy týče principu pouze jednou, pro mě je velice důležité, abychom zachovali toho ducha eh, evropského eh, eh, ochránce dát. Princip pouze jedno musí být implementován společně s tím vším ostatním. Takže v zásadě jsem pro tento ambiciozní návrh. A pokud to bude úspěšné, jistě to bude ku prospěchu občanů i firem. Nicméně ten návrh musí být i technicky proveditelný. Takže takový je plán do budoucna. Máme naplánovány tři zasedání stínových zpravodajů. Zítra bude první a pak ještě dvě, jen tak pro případ nouze. A tam budeme mít možnost o těchto všech věcech diskutovat z politického a technického hlediska. Takže my se snažíme připravit kompromisní návrhy, tak aby se v Imko mohlo hlasovat 22. února letošního roku. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo Eh, jako první stínový zpravodaj eh, za EPP pan Karas, ale předpokládám, že Andreas Schwab bude mluvit místo něj, protože pan Karas tu není. Andreasi. Ano, je to tak, paní předsedkyně. Kolega Karas tady bohužel dnes nemůže být, ale požádal mě tedy, abych za něj tedy eh, zde přednesl. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce a zmínit několik bodů za něho a potom dodat, doplnit ještě dva body za mě. Nejprve kolego Karas zcela nechápe. Samozřejmě ochrana dat hraje důležitou roli i v této debatě, ale ze strany Evropské komise bylo několikrát vyjasněno, že otázky v souvislosti s tím once only princip, té jednotno, jednotného kontaktního místa, tam je, musíme rozlišovat tedy mezi daty, mezi údaji osobními a jinými než osobními i vra. To je právě, jsme už o tom hovořili i v tom předchozím bodě, kolega Karas myslí, že by se mělo zde najít takové řešení, které by nevedlo k nějakému konfliktu za druhé by kolega Karas chtěl, aby bylo zajištěno, že přístupy k těm eh, přístupům online budou eh, zpracovány tak, že eh, u orgány členských států zůstanou kompetentní, ale budou mít jednotné postupy a jednotné hm, také zobrazení, protože samozřejmě jednotnost mezi členskými státy je nutná, ale nechceme vytvářet žádné paralelní struktury v rámci té jednotné digitální brány. Měla by to být tedy jednotná brána jak tedy pro v jednotlivé členské státy, tak v přeshraničním kontaktu. Podle kolegy Karase je to spojeno bezprostředně s přílohou dvě a těmi postupy, které jsou tam zmíněny a EPP se také domnívá, že musíme být ambiciozní v té příloze 2 aby ty postupy pro podniky, občany byly co nejvíce, nejvíce obsahovaly také e, přístupy relevantní z daňového hlediska a zapojovaly tyto orgány. Aby tedy to nenaráželo na velké. Myslíme si, že bychom měli postupovat co nejambiciozněji. Za třetí navrhuje kolega Karas, abychom u otázce jednotlivých, co se týká jazykového režimu, pokusili najít takové řešení, které by souhlasilo s línií, o které jste hovořila kolegyně Mici. Myslíme si, že je to reálné, ale také by to poskytlo prostor pro členské státy anglicky a nebo plus da, da, jazyk dalšího členského státu by měl být k dispozici, tak aby tato jedno jednotná brána sloužila pro co největší počet uživatelů. A kromě toho uvádí kolega Karas, že by rád zdůraznil, jak důležité je, aby Evropský parlament u všech těchto uh, otázek měl ambiciozní stanovisko a také, aby v, protože v radě zatím eh, na ty věci není nahlíženo tak zcela pozitivně. A potom z mého hlediska bych chtěl ještě doplnit, jeden bod. Domnívám se, že ne všechny postupy bude možné provádět stoprocentně online. To je vlastně ve smyslu právní bezpečnosti. Jsou některé postupy, které vyžadují autenticitu a vlastně osobní přístup. To je potřeba ještě konkrétně prověřit a proto se musíme snažit v tom, z tohoto ohledu prosko, prověřit některé články protože a tak, aby, nik, aby nenastala situace, kdyby někdo neprověřoval, e, o které konkrétní data pro konkrétní osoby jde. Proto si myslím, že například u rejstříků, veřejných rejstříků, samozřejmě digitalizace je důležitá, ale také personální ozosobněné kontroly, toto je důležité také zdůraznit a zahrnout do těch článků. Děkuji. Thank you uh, very much. Děkuji za ECR paní Mubary. Děkuji, paní předsedkyně. Těším se na začátek schůzek stínových zpravodajů zítra na kompromisy k té digitální bráně. Jsem ráda, že ty pozměňovací návrhy ukazují, že jsme všichni zavázáni poskytovat efektivní a účinnou digitální administrativu. Je podle mě naprosto zásadní, abychom si zachovali vysokou úroveň ambicí a Eh, že zajistíme uplatňování práv přeshraničně, což je zatím velice složité, jak pro fyzické, tak právnické osoby. Hodně se hovořilo o tom, jak se ta práva mohou provádět, co do vzájemného uznávání a proto je naprosto zásadní, aby se to poskytování informací zlepšilo a aby se zajistil eh, řádný bod eh, jaksi přístupu k mm, datům je potřeba zajistit, že ty digitalizované služby budou reflektovat realitu. Služby, které neexistují online, by měly být i nabízeny digitálně. Jen proto, že aktuálně nějaká služba se dělá jenom na papíře, nesmí být i bráno jako výmluva pro vlády, že digitální podobu nikdy eh, neposkytnou a také je potřeba vyhnout se takovým těm mezerám v tom, že neustále někdo žádá, aby někdo někam přišel eh, jaksi fyzicky a jedině tak tu službu může eh, eh, používat. Je také potřeba navíc vydávat takové průkazky, které umožní digitální identifikaci. Já se ve svých pozměňovacích návrzích zaměřuji na praktické otázky, jako třeba ten pokladný, eh, podkladný režim překládání. Podle mě je zásadní nepřetěžovat národní administrativu a spoléhat se na expertízu komise. Komise musí zajistit eh, překlady, což by pomohlo konzistentnosti, jaksi i při prezentaci informací, což pak pomůže uživatelům, když třeba porovnávají informace z různých zdrojů. Jsou zde určité pozměňovací návrhy, které eh, říkají, že je potřeba používat univerzální jazyk angličtinu. To by pro nás u nás eh, bylo jistě výhodné, ale nemyslím si, že to je vhodný postup. Místo toho bychom měli poskytovat informace v jazycích, které jsou od uživatelů nejžádanější. A nakonec doufám, že v této legislativě zajistíme i e, efektivní implementaci principu pouze jednou. Musíme se vyhnout scénáři, kdy se z toho režimu pouze jednou stane scénář k použití pouze jednou. To není možné. E, pohybujeme se od jaksi lineární k oběhové ekonomice a proto je potřeba zajistit, že budeme zjednodušovat a že ten princip pouze jednou přinese fyzickým, právnickým osobám a státním zprávám jaksi hmatatelné výhody. Ne všechny informace je potřeba ne, ne se všemi informacemi je potřeba zacházet jako v rukavičkách, jsou druhy údajů, které můžeme přenášet snáze. Podobně je důležité zohlednit eh, jak si povědomí spotřebitelů a řešit jejich obavy. Eh, ne vždy například můžeme věci řešit souhlasem uživatele. Musíme lidem jasně říkat, co se od nich chce a jaké dopady jejich rozhodnutí může mít. Myslím si, že jsme na dobrém místě, můžeme konstruktivně spolupracovat a já se těším na kompromisy, které nám zpravodajka pošle. Děkuji za Alde Kaja Kalas, ale předpokládám, že Morten Lockegaard bude hovořit jejím jménem. Ano, já se minimálně pokusím. V první řadě eh, Kája se omlouvá, nemohla přijít. Ale před zítřejší schůzkou mi dovolte říct si čtyři věci jménem Káji. Za prvé je to ta otázka jazyků. Uživatelé eh, si těchto nových funkcí budou moci řádně užívat pouze pokud budou chápat, co jim je nabízeno. Takže musíme najít nějaký kompromis mezi využitím všech úředních jazyků a mezi užíváním úředního jazyka v tom daném členském státě, což by bylo příliš omezující. Eh, Chceme-li podporovat přeshraniční uzývání služeb, je potřeba zajistit, že ty informace budou poskytovány i v angličtině. Za druhé, naše úroveň ambicí je na nás, abychom navrhli, které procedury online se nejvíce používají přeshraničně. Některé členské státy se snaží vymýšlet důvody, proč je daný přístup moc drahý a moc časově náročný. Nicméně my musíme být i ambiciozní, musíme vypracovat seznam procedur, které budou k dispozici plně online. Za třetí, žádné mezery. Naším cílem je odsouhlasit seznam procedur, které budou muset být i dostupné online a proto není potřeba nechat členským státům mezery v tom, že sami rozhodnou, o jednotlivých těchto službách na základě veřejné politiky, jak si o tom, kam musíte fyzicky dojít. Eh, musíme najít nějakou rovnováhu mezi politikou a mezi obavami z podvodů a nebo takových podvodů, eh, kde jak si jim lze zabránit fyzickou přítomností dané osoby, to je potřeba definovat. A za čtvrté, princip pouze jednou. Na jednu stranu chceme osvobodit občany od povinnosti opětovně poskytovat informace, které už jednou poskytli, ale na druhou stranu je potřeba respektovat pravidla o ochrany osobních údajů. Proto bude potřeba, aby uživatelé jaksi dali žádost na opětovné použití údajů. A zároveň je potřeba zajistit, že ten systém nebude příliš komplikovaný, aby k takovýmto žádostem v první řadě vůbec nemuselo docházet. Ten systém tam musí být od toho, aby uživatelům pomáhal. Proto je naprosto zásadní, aby ten systém dal uživatelům možnost eh, jak si požádat o spuštění toho principu pouze jedno. Eh, těším se na zítřejší diskuse. Kája se těší na zítřejší diskuse. Děkuji. Děkuji za zelené Julia Reda. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych v první řadě poděkovat zpravodajce za výtečnou práci. Myslím, že se blížíme k tomu řešení rychlým krokem. Máme tu už několik kompromisů a myslím si, že to, eh, že již byl udělený ten kus technické práce, kdy nám komise odůvodnila eh, detailněji eh, jejich názory, tak to bylo nápomocné, abychom tady se vzájemně pochopili a mohu se připojit k tomu, co řekla zpravodajka. Cílem není duplikovat stávající struktury nebo portály, spíše dát dohromady, aby veškerá informace byla jaksi nalezitelná v praxi. My se snažíme tedy ještě spíš doplnit to, co udělala paní zpravodajka v návrhu textu, tedy hlavně zajistit to, že ta informace, to nebude jenom pro občany, ale opravdu pro všechny, kteří potřebují tu informaci. To mohou být tedy i rezidenti nebo možní rezidenti v EU. A souhlasíme, že tu nebudou žádné mezery mezi nebo prázdná místa v tom umožnění informací online. Doufáme, že se vypořádáme se všemi slabými místy pokud tu budou nějaké požadavky na tu fyzickou přítomnost, tak eh, v případech třeba podvodu, myslím si, že tady je třeba se podívat, jaké tedy eh, kroky, postupy se proto uplatňují, spíše než tady mít eh, dlou, dalekosáhlý seznam výjimek. A pro nás je velice důležité to, že můžeme podpořit takový princip, pokud eh, toto bude na explicitní žádost uživatele, pokud se na tom zhodneme a Máme tu celou řadu pozměňovacích návrhů, která, které se tak nějak inspirovaly tím eh, supervizorem ochrany eh, dat. A eh, také jsme se obrátili na oblast mezinárodního práva, také dopravy. A z toho sbereme informace a myslím si, že Eh, i eh, z, tu jsou místa, eh, která byla zmíněna tedy v hodnocení dopadu určité závěry, ale pak se neobjevily v tom textu komise. Takže my se také budeme snažit, aby bylo možné o tomto hlasovat už v únoru. Doufám, že se na tom zhodneme co nejrychleji. Děkuji a opět dám slovo paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji za eh, všechny přispění stínových zpravodajů. Myslím si, že to je nápomocné pro dokončení takového nástroje, který je tak důležitý nejen pro občany, ale i pro podniky. A je to opravdu velká iniciativa. Já jsem přesvědčena, eh, že to dokončíme úspěšně. Máme několik stínových zpravodajů, já jsem převzala celou řadu návrhů do toho textu a doufám tedy, že vše e, půjde pozitivně a rychle. Takže pozměňovací návrhy projednáme 22. E, pardon, 21. února a přijetí na výboru IMKO 22. února. Tímto končím dnešní dopolední eh, zasedání. Paní předsedkyně děkuje také tlumočníkům a dnes se setkáme odpoledne opět ve 14.30. Děkuji vám všem a přeji příjemný oběd.